Guten Morgen. Dobré ráno. Posaďte se, prosím. Vítám vás na schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zase budeme pokračovat v naší práci ze včerejška. Vítám zde místo předsedkyni komise paní Georgievu a příslušné členy Evropského eh, účetního dvora pana Lazarose a Henrika Odba. Dnes zde budeme mít tedy uh, diskusi s udělení absol- o udělení absolutory. Je to důležité setkání s, se zástupní komise a uč- se zástupci účetního dvora. Všechny otázky, které jsou ještě otevřené, tak o nich budeme mít možnost pohovořit, takže si myslím, že to bude dnes velmi zajímavá diskuse, takže děkuji, že jste přišli a ráda bych tedy dala hned jí slovo, aby prezentovala své stanovisko a své názory. Tak prosím, paní komisařko, máte slovo. Um, very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, za tuto příležitost vystoupit na vašem výboře. A děkuji také za velmi důkladnou práci, kterou jste provedli v podobě otázek položených mým kolegům, ale také se to určitě týká i příštích zasedání, kde eh, budete určitě klást velmi relevantní otázky. A hned na začátku bych chtěla konstatovat, že odpovědi na vaše otázky nám umožnily identifikovat oblasti, kde musíme dosáhnout zlepšení, kde si musíme zorganizovat tok informací a tak dále. Takže čím dál tím méně budeme říkat, že některé informace nemáme k dispozici okamžitě, že vám je budu muset poslat později. Pan Lazaru z účetního dvora už je tady. Jemu a jeho kolegům v účetním dvoře bych chtěla také poděkovat za velmi důležitou práci, kterou dělají pro eh, evropské občany. Chci také ocenit to, že při veškeré nezávislosti k práci Evropského četního dvora se nám podařilo eh, vybudovat velmi úzký a pevný vztah, který si myslím, že v příštích letech bude dokladem toho, že společně můžeme mnohé zlepšit. Eh, ve prospěch občanů Evropské unie. Nejprve eh, bych chtěl ještě ocenit práci spolupracovníků eh, v Evropské komisi. My jsme dostali od vašeho výboru přes 380 otázek a odpověděli jsme co nejdůkladně, co nejrychleji na všechny tyto otázky. Takže to nebyla určitě malá práce. Bereme to ale velmi vážně. Jako komisařka pro rozpočet bych chtěla zdůraznit velmi důležitou situaci a sice to, že časy hojnosti pro rozpočet už dávno skončily. Myslím, že bychom měli tuto příležitost využít proto, abychom se zaměřili na to, co za naše peníze získáváme. Ne na co je vynakládáme, ale měřit hlavně to, co jsme tím dosáhli. A co můžeme dělat proto, abychom ty výsledky co nejvíce zlepšili. Určitě už jste od mých předchůdců slyšeli, že velmi důležitý je dialog mezi účetním dvorem, vaším výborem a komisí. My se snažíme zaměřovat na ukazatele výkonnosti, na pravidla, která by mohla zabránit podvodům a nesrovnalostem a na spolupráci s našimi partnery. Máme podle mě velmi dobrý základ pro naše práci. Účetní dvůr sledal, že účty jsou spolehlivé a globální Eh, míra chybovosti se stabilizovala a to určitě eh, vy přivítáte. Nicméně 4,7% to je pořád ještě nad tím eh, dvouprocentním práhem materiální chyby, takže musíme na tom dále pracovat. těch 4,7 chybovosti nemůžeme v žádném případě akceptovat jako míru chybovosti, se kterou bychom chtěli nadále žít, takže musíme se zaměřit na to, jak to snížit, také na základě doporučení účetního dvora. Co teď budeme dělat? Za prvé zjednodušování, velmi jasně, je velmi evidentní, že chybovost je nižší, když jsou postupy jednodušší, když zrušíme požadavky, které přímo nepřinášejí přidanou hodnotu. A to by mělo lést k lepšímu provádění a k eh, snížení míry chybovosti. To je velmi důležitý cíl pro všechny naše programy v období 2014 až 2020. Například jsme u Evropského sociálního fondu, určitě jste včera o tom mohli eh, diskutovat s komisařkou Tyson, tak tam jsme zjednodušili Eh, nákladové možnosti, aby to bylo jednodušší. A stejně tak jsme zavedli celou řadu eh, již předvyplněných vzorů, aby například ve výzkumné oblasti mohly být žádosti posílány víceméně automaticky. To zjednodušení, které my jsme iniciovali v komisi, by ale samozřejmě neznamenalo v praxi vůbec nic, kdyby se to neprojevilo v praxi. A proto chceme, aby členské státy si přestaly znásobovat všechny různé požadavky a kolikrát i tu potřebu různých a 40 podpisů na různých dokumentech, protože tím by se také zjednodušilo vyvozování zodpovědnosti za přijatá rozhodnutí. My jsme eh, v našem programu na rok 2015 eh, také zařadili další zjednodušování v klíčových oblastech v zemědělství u kohezních fondů a také chceme pracovat DG Budget na to, jak k tomu přistupovat co nejkomplexněji. Za druhé, chybovost by byla bývala nižší, kdyby kontroly členských států na první úrovně byly konsistentně aplikovány. Kdyby členské státy tedy využili všechny informace, které měly k dispozici, aby opravovaly chyby, tak by pravděpodobně ta chybovost byla poloviční. Například u regionální politiky by chybovost mohla být 3,9% místo 6,9%. U rozvoje venkova eh, na 2%, na tom Prahu materiální chyby místo 6,7%. Eh, takhle bych mohla citovat všechna čísla, ale určitě jste měli příležitost se s nimi seznámit. A tyto kontroly na první úrovni členských státech musí být v hledáčku naší práce. Za třetí, přísně musíme aplikovat přerušení plateb v případě, kde to je nezbytné, pouze pokud eh, to bude mít eh, velmi eh, vážný dopad na členské státy a na ty provádějící orgány, tak to může být přínosné. My jsme velmi Eh, tvrdě pracovali v posledních letech na finančních korekcích. To představovalo 2,2 eh, všech provedených plateb a my jsme také naprosto odhodláni provádět čisté, čisté korekce tam, kde české státy se dopustí chyb. V nových programech jsme také zavedli mnohem silnější pobídky kdy eh, všechny průběžné platby budou eh, předmětem desetiprocentní zadržovací rezervy, dokud účetnictví nebude správné. Stejně tak eh, se snažíme zkonkretizovat instrukce pro členské státy. Různé obecné pokyny jsou sice užitečné, ale každý stát a každá oblast politiky má svá určitá specifika, která se musí projevovat a která se musí zohlednit a tím se dostáváme k konkrétním systémům a tematickým auditům, které by na tomu mohly na pomoci. Jak víte, včera jsme také sdělení o národních prohlášeních. Teď máme čtyři státy s těmito prohlášeními, ale kromě těchto řídících prohlášení chceme dále postupovat i v jiných oblastech. Vím, že jste ode mě následující už několikrát slyšeli a při vší úctě eh, vám chci říci, že to ode mě uslyšíte ještě v budoucnosti. A sice chci říci, že klíč naší práce musí být zaměřený na výkonnost. Náš rozpočet eh, v minulosti byl příliš zaměřen na utrácení peněz a nedostatečně zaměřen na to, jakých výsledků ty výdaje dosahovaly. V roce 2015 eh, v našem pracovním programu jsme eh, se chtěli v našem rozpočtu zaměřit na výsledku a to bude znamenat, že v listopadu budeme mít eh, první konferenci o řízení rozpočtu zaměřeném na výsledky a to bude téma, které se bude prolínat veškerou naší prací. V době velmi napjatých rozpočtů, jak v Unii, tak ve členských státech, musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom se chránili proti podvodům, ale také, abychom eh, vytvořili opravdovou kulturu výkonnosti. A jak to tedy chceme eh, dělat? Za prvé, Do popředí chceme umístit eh, dohody o partnerství, které jsme teď eh, vyjednali se členskými státy. Eh, ty jsou zaměřené na výsledky a umožňují nám budovat tuto kulturu zaměřenou na výsledcích. Potom chceme mít hodnotící a monitorovací systémy, které by měly hodnotit přidanou hodnotu, efektivnost a celkový dopad na ekonomiku a společnost už nechceme přijímat programy, kde vlastně není možné říci, kolik bylo vytvořených pracovních míst. Já si vzpomínám, že o tom eh, proběhla diskuze eh, ohledně i toho Junkrova plánu, a takže se na to chceme zaměřit. A za třetí, chceme podpořit vytvoření interinstitucionální eh, pracovní skupiny pro výkonnost. Já doufám, že parlament se to bude aktivně účastnit. Doufám, že i členské státy eh, do toho aktivně vstoupí. A velkým eh, prvkem tohoto zaměření na výsledky bude rozlišování mezi finančními nástroji a dotacemi. To si myslím, že by mohlo tento výbor velmi zajímat. V budoucnosti bude mít určitě hodně příležitostí, jak se této otázce vrátit, ale já bych jenom na závěr chtěla dodat, že My tento výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu považujeme za partnera, který od nás bude vždycky hodně požadovat. A také to tak dělejte. Děkuji. Děkujeme, paní komisařko skutečně eh, vaš, vezmeme si na, eh, k srdci to, co jste zde říkala, ty výzvy. Víte, že v našem výboru máte kritického partnera, ale také si myslím, že eh, důležitého a partnera ochotného spolupracovat právě v oblasti řízení rozpočtu ve spolupráci s členskými státy. Určitě se budeme na tom podívat. Nyní bych chtěla dát slovo kolegům z Evropského účetního dvora, kolegovi Lazaruovi a Henrikovi Etem, takže prosím, nevím, kdo z vás chce začít. Prosím, pánové. Thank you, Madam Chair. Madam Chair and Rapporteur. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení poslanci, pro mě velkou ctí, že eh, tady dnes eh, mohu prezentovat um, ujištění o spolehlivosti čtu za absolutor, k za 2013 ke kapitole číslo 2. Chtěl bych také shrnout výsledky našeho auditu v této kapitole. Tento audit se dívá na spolehlivost eh, účtu a na správnost těch eh, transakcí, které se v nich odráží. Chtěl bych eh, na dnes. To jsme zkoumali, co udělala Evropská unie na ochranu mm, e, platem a co jsme navrhli jako opravné jako opravná e, opatření chce zaměřit nejména na e, kohezní fondy v období 2007 až 2014, také zaměřit na finanční řízení, tedy poslední část kapitoly 1. A na úvod své prezentace bych chtěl eh, říct něco pozitivního, že a sice, že od roku 2007 účetní dvůr potvrdil účty v této oblasti, což znamená, že ty eh, transakce byly správně prezentovány v eh, účetnictví za rok 2013. Příjmy a závazky v roce 2013 byly zákonné a správné ve všech materiálních ohledech a za třetí u administrativních výdajů naším závěrem bylo, že částky, které komise a další instituce platí, nebyly dotčeny eh, materiální mírou chyby. Eh, eh, ty výdaje se dotýkaly budov, podporných nákladů, například na informační technologie a také na zaměstnance komise. A to je potřeba ocenit. Eh, eh, vyvíjela úsilí, aby dosáhla pozitivních výsledků administrativních výdajů. Myslím, že toto eh, bychom také měli pochválit a nebrat, nepovažovat to za samozřejmost. Ne všechno ale bylo úplně pozitivní. V našem prohlášení jsou obsaženy i méně pozitivní aspekty. Například o chybovosti, odhadovaná míra chybovosti, která měří eh, míru nesrovnalostí v roce 2013, je 4,7%, tedy je to velmi blízko, jako tam chybovost za rok 2012, což bylo 4,8 a je to tedy podstatně nad tím Prahem eh, dvouprocentním. Paní eh, předsedkyně, vážení poslanci, dovolte mi abych teď eh, podrobně prošel naše zjištění. Eh, vy už jste eh, o tom diskutovali na setkáních s příslušnými komisaři a byli tady bí kolegové, kteří prezentovali konkrétní výsledky. Já teď chci poskytnout zhrnutí. Nespůsobilé náklady byly největším zdrojem chybu. 1,8 procent, 4,7% chybovosti se týkalo právě nespůsobilých nákladů. A my také uvádíme v naší zprávě příklady těchto chyb. Nespůsobilé projekty, a činnosti a příjemci představovali 1,1% bodu eh, z té mm, eh, průměrné míry chybovosti. Příklady jsou tam eh, z programu na podporu venkova, kde ty peníze, které měly být eh, vyplaceny pouze malým a středním podnikům, šly velkým, dvěma velkým nadnárodním společnostem. Další eh, velkým zdrojem chyb bylo nesplnění nebo nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. To je velký problém pouze 0,1% bodu z celkové eh, chybovosti 4,7% lze přisoudit rozdílnému přístupu mezi komisí a účetním dvorem k těmto otázkám. Závažné chyby se vyskytují, když komise nebo členské státy přidělují zakázky Mm, a přitom neumožňují eh, rovný přístup eh, k těmto zakázkám, eh, pokud to vyžaduje příslušná legislativa v zemědělství. Ehm, tam přihlašovali počet zvířat, které neodpovídaly realitě, nebo oblasti, které nebyly způsobile. A to tvořilo 0,8 z té celkové míry chybovosti. A teď eh, k tomu řadu z roku 2013. Tady jsme našli stejné kategorie, eh, sdílený management znamenal, že hlavní rizika v zemědělství byla nespůsobilost půdy, eh, zvířat anebo nákladů, nesprávný výpočet dotací, nesplnění požadavků a zejména v oblasti investic. Moje kolegyně tady potom představí analýzu chyb eh, v příštích měsících, analýzu chyb eh, v oblasti podpory venkova. Hlavní rizika úplzních fondů jsou vážné chyby při zadávání veřejných zakázek a financování nespůsobilých projektů. Ten přehled eh, nabízí přehled o tom, jak je to regionálně rozloženo, Účetní dvůr zhleda, eh, našel ty chyby ve všech členských státech. Eh, a to i tam, kde jsou k dispozici informace mnoho chup, je způsobeno tím, že eh, kontrolní systémy jsou velmi složité, proto bude, by bylo záhodno zjednodušit provádění programu. Komise by nicméně měla neustále tlačit na členské státy, aby zlepšili eh, správnost, aby vydávali instrukce a šířili příklady osvědčené praxe. V roce 2014 se komisi nepodařilo snížit míru nesrovnalostí pod eh, tu, eh, ten dvouprocentní práh. Komise uznává, že ve své zprávě, že tomu tak je a váš eh, eh, výbor začal diskusi o absolutoriu právě diskusí o obsahu této zprávy. Tam eh, jsou uvedeny údaje o činnostech, které byly prováděny. Ještě to není úplně uzavřeno, takže to srovnávání mezi dvěmi roky je velmi obtížné. Stejně tak víme, že zprávy o metodační činnosti mohou podceňovat míru rizika. Také musíme konstatovat, že komise se snaží eh, zlepšit kvantifikaci chyb. To je důležité a to proto, že nesprávné odhadnutí velikosti rizik by odporovalo finančním nařízením. Teď budu hovořit o finančních korekcích a opatřeních, které přijímají členské státy a komise to je na ochranu evropského rozpočtu. V, přímém, eh, v přímé zprávě komise dostává vrácené platby. Eh, ve sdíleném řízení komise požaduje po členských státech, aby eh, prováděli finanční korekce, které odvádějí do evropského rozpočtu. Členské státy prováděly tyto korekce na úrovni jednotlivých projektů v roce 2012 jsme například eh, hodnotili sociální fond v Rumunsku, kde komise 25% plateb aplikovala jako eh, finanční korekci. To ale nemělo dopad na mm, projekty, nebo to nevedlo k vracení prostředků. Když ten samý program byl eh, vyhodnocen tento rok, tak tam docházelo ke úpravě na úrovni projektu a k vracení částek. Dopad finanční korekcí na projekty eh, to se týkalo zejména kohezních fondů. A my jsme to zohlednili, eh, tu míru, do jaké docházelo k korekcím. Nicméně v oblasti zemědělství k tomu nedocházelo na úrovni jednotlivých příjemců. odhadovaná míra eh, chybovosti se snížila o 1,6% bodu na 4,7%. V peněžním vyjádření toto snížení odhadované míry chybovosti představovalo 2,4 miliardy euro, což je srovnatelné s finančními korekcemi, které byly provedeny v roce 2013, které představovaly 2,5 miliardy euro. Já si uvědomuji, že vysoká míra těchto korekcí se pravděpodobně v budoucnosti sníží, možná proto, že v roce 2013 se uzavře řada eh, programů. Je možné, že v tomto období bychom měli zohlednit eh, také celkovou, celkový objem víceletých korekcí. A ne, teď bych chtěl popsat hlavní problémy s účetnictvím. Zatímco, přestože my říkáme, že účty jsou spolehlivé, tak jsou tady ještě některé problémy a zlepšení, která by mohla komise provést, zejména u vracení částek, poskytovat třeba lep, lepší informace o korekcích, díky tomu by bylo srozumitelnější jejich eh, dopad a bylo by jasné, jestli došlo k lepší ochraně evropského rozpočtu. Například, jestli by ty korekce šlo nahradit novými výdaji. My uvidíme nové výzvy o oblasti eh, zajištění eh, spolehlivějších informací. Eh, máme tam čtyři cíle snížení čistých korekcí, za druhé zjednodušení postupů pro vracení částek, za třetí vykazování dopadů finančních nástrojů za čtvrté, ehm, výkazy o tom, jak se to odráží u finančních nástrojů. Ve shrnutí eh, k nestrannostem docházelo ve všech oblastech ve členských státech. Komise proplácela projekty činnosti nebo příjemce, které byly nespůsobilé. Eh, mezi no, příjemci tam zahrnovali náklady, které by neměly být propláceny a orgány členských států to nenapravili včas, tyto chyby nebyly nevyhnutelné, orgány členské státy mají eh, eh, informace k dispozici, které eh, mohly eh, zabránit tomu, aby k těm chybám eh, došlo. Uřízení rozpočtu eh, jsou hlavní výzvy na 2014. Pozměňující rozpočty navýšily eh, objem plateb povinnost provádět platby v, minulosti, v budoucnosti bude dále růst. Na konci roku 2014 to bylo 322 miliard euro. To je obrovská částka. My si myslíme, že komise by měla eh, zveřejnit také předpověď finančních toků, aby se mohly správně stanovat priority, aby se mohly řídit programy způsobem, který by zabránil tomu, aby eh, se neustále museli navyšovat eh, prostředky průběžně. Paní předsedkyně, vážení poslanci, přes eh, některé pozitivní zprávy je tady hodně prostoru pro zlepšení. Místo předsedkyně komise má před sebou velmi náročný úkol a bych chtěl popřát hodně úspěchu. Chtěl bych jí poděkovat za laskavá slova týkající se konstruktivní spolupráce mezi komisí a účetním dvorem. Trváme na své nezávislosti, ale chceme přispět k eh, ochraně zájmu na nich poplatníků a chceme i nadále poskytovat informace a doporučení všem našim partnerům, včetně Evropského parlamentu, ale rovněž tak i komisi a radě. A chceme společně řešit problémy, které by mohly ohrožit provádění evropského projektu. Děkuji eh, všem členům tohoto výboru za výměnu názorů, které jsme měli a těším se na to, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnosti. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Doufám, že také členové účetního dvora se mezi sebou dohodnou, protože budeme mít určitě ještě spoustu otázek na vás, tak prosím eh, další člen účetního dvora. Committee, thank you for inviting me to speak this morning. I was very... Dobrý den, jsem velmi rád, že mohu dnes před, se, se mohl dnes přijít a vyjádřit se. Eh, paní komisařka eh, správně eh, zdůraznila význam výkonnosti a potřebu zaměřit se na výsledky. Nechci procházet všemi eh, kapitolami, ale chtěl bych říci, že dostatečný důraz na výsledky nebyl kladen. Hovořilo se o vynakládání prostředků a o pravidlech, ale až vlastně jako ve třetí řadě se hovořilo o výsledcích z hlediska výkonnosti. Takže bych poprosil právě paní Georgievu, aby se opravdu více soustředila na tu kulturu výkonnosti, jak sama o tom hovořila. Takže teď zde máme určitý nový rámec, s tím tedy můžeme souhlasit. A souhlasíme také s novým zaměřením a s novými nástroji, které eh, mají za cíl zvýšit právě toto zaměření na výkonnost. Hovořilo se také o partnerských dohodách. V našem účetním dvoře jsme se věnovali také tomuto a mohu vám slíbit, že budeme nejen eh, úzce spolupracovat s komisí při vytváření této nové kultury zaměřené na výkonnost, ale také v následujících letech vás budeme nadále informovat o výsledcích při eh, budování nebo vytváření této kultury. V tomto rámci budeme spolupracovat také s národními eh, auditními, auditorskými orgány. Budeme také eh, sledovat způsob, jakým budou implementovat příslušné programy a potom můžeme se eh, samozřejmě zhodnotit také, do jaké míry byla úspěšná práce komise. Eh, ještě jednou bych tedy chtěl říci, že jsme velmi potěšeni tím, že komise zvyšuje své nároky eh, stýkající se výkonnosti a doufám, že bude eh, v této politice pokračovat i v následujících letech. Děkuji za zpravodaj, jako zpravodajka k tomuto bodu. Já tedy bohužel bych eh, chtěla poprosit. Já mám několik otázek, které jsem chtěla položit, ale protože vím, že někteří kolegové potřebují odejít, tak bychom také měli se zaměřit na časovou úspornost. Je zde stále nabývající problém s platbami, takže otázkou by teď bylo, Zda měly by existovat tedy plány výdajů, to vlastně je založeno na dohodě mezi radou a komisí, ale možná bychom také to stejné měli mít i na straně závazku. Tak aby vlastně taky závazky byly zahrnuty do plánování a pro nás by bylo důležité tady toto vědět. A potom druhý bod k tématu personál, zaměstnanci. Když se podíváme také na čísla i z toho dotazníku, která jsme obdržela, bylo tam 80 otázek. Já vím, že je to velká výzva pro eh, zaměstnance oddělení, takže bych vám chtěla srdečně poděkovat za to, že jste na ně odpověděli. Ale eh, v podstatě vstoup, eh, v roce 2009 hm, vstoupil nový, nový řád pro funkcionáře Týkalo se to také penzijního pen, příspěvku na ponz, penzijní. Eh, měli jsme 20 z 25 úrovní kleslo na 16 a z 17 na 17. Eh, Myslím, že šlo o 70 tisíc euro, že se to tedy změnilo, ale domnívám se, že tato čísla vlastně ukazují, že zde něco nesedí. Uh, tom eh, v pracovním ovzduší nemůžeme říct, není možné, aby tito lidé takto dobře placení, aby vla, kteří mají ale zároveň flexitime, tedy flexibilní eh, pracovní dobu. Takže bylo by pěkné, kdybyste k tomu také mohli něco říci. Také jsme viděli, že máme 3448 eh, tak, takzvaných eh, dál, dálkových pracovníků telepráce. Jak tedy vidíte vývoj tady této práce z domu, eh, z domu nebo té dálkové práce? Bylo by pro nás důležité vědět, jak to bude se vyvíjet do budoucna. Další bod, máme 30 tisíc eh, kandidátů každý rok kteří vlastně procházejí konkurzy Eh, náklady eh, jsou poměrně vysoké, nad asi 2800. Jakým způsobem budeme toto řešit a proč nemáme více seznamů, proč se vlastně tyto náklady každým rokem dodávají poměrně malý výsledek? A dalším bodem by bylo financování nevládních organizací. Máme tři oblasti, už je to více než 12 milionů euro, které se zde vydávají a tady by bylo také důležité vědět, jak to půjde dál. Je to také eh, něco, eh, o čem se často diskutuje, ty nevládní organizace mm, zda jsou tedy někdy ty výdaje skutečně užitečně vydávány, čili jak to půjde dál. Potom je další bod, za který patří do mé působnosti jako bývalá komisařke a to eh, situace s uprchlíky. Dnes jsme, eh, měli jsme zde zprávu OLAFu za rok 2013, která je k dispozici. Já jsem se na ní podívala. Je tam 10 eh, milionů euro, které se věnují do této situace Eh, nicméně eh, a u, u, ti uprchlíci vlastně platili za eh, zboží nebo produkty, které jim poskytovala EU jakožto humanitární pomoc. Oni vlastně byli svým způsobem tlačeni k tomu, aby platili za, za tyto produkty, přestože by to mělo být zdarma. Lidé z alžírských Eh, z Alžírska se vlastně takto vydělávali v podstatě na humanitární pomoc, žádali peníze za ty věci, které dostávali, takže bychom chtěli vědět, zda tady tyto věci už se založily. Hovořilo se o tom eh, v komisi. Takže bychom také měli rádi určité vysvětlení. Potom další věc, tam ale neočekávám od vás teď odpověď, to je informace o vlastně členech kabinetu Barozo 2, o tom druhém jeho volebním období. Zde je určitá otázka týkající se eh, řidič, řidičů například. Eh, tam se uvádějí určitá čísla, eh, která nejsou zcela jasná, takže i zde bychom měli rádi blížší vysvětlení. Děkuji, paní komisařko. Uh, Děkuji. Děkuji za slova a za otázky a v tomto segmentu dovolte v první řadě, abych položil otázku vzdělání a plánu plateb a zda my budeme hradit také závazkové platby. Chci zdůraznit za prvé toto. to, eh, že přecházíme eh, fází úpravy rozpočtu v komisi a to je výsledek eh, a to je výsledek toho, že budeme mít rozpočet mnohem rigidnější. Na období 2014 a 2020 bude o několik procent nižší. A potom je zde velká poptávka ze strany členských států po dopadech eh, krize. Eh, tyto dva faktory nás v roce 2014 eh, ovlivnili a viděli jsme to, co se stalo v roce 2014 a my jsme přešli od tučných krav k hubeným kravám, tedy měli jsme omezený rozpočet. A to bylo náhlý přechod a velice bolestivý přechod. S, s mnoha s vámi jsme si uznačili určitou eh, linii rozpočtu a tam bylo vidět, jak se věci změnily. Eh, byly tam závazky, které pak sledovaly povolené platby a využité platby. Byly tam tři eh, řádky a mezi nimi byl určitý odstup. A na konci roku 2013 a na začátku roku 2014 ty použité platby eh, dospěly až k té hranici povolených plateb. Proč já to zdůrazuji? Protože eh, přizpůsobování toho typu si vyžaduje čas. A v našich eh, plánech se nám říká, že v roce 2015 bychom měli vidět zlepšení protože jsme již eh, se přizpůsobili eh, k těmto eh, k těmto rozpočtovým limitům. A za druhé, když jsme toto prováděli, tak jeden, jedna z hlavních změn byla přechod od opatrného řízení programů plateb v rozpočtu a když byla ta tučná léta, tak se nikdo nestaral o to, jaký bude platební program, protože bylo dosti peněz eh, k utrácení a bylo jich více než celková fakturace. Ale v období hubených let máme platební programy, které nám umožňují vložit do eh, rozpočtu i eh, příchod faktur mnohem lepším způsobem. Když eh, hovoříme o tom platebním plánu, tak vidíme, že ke konci roku 2014 eh, máme zde spožděné eh, faktury ve výšce 25 miliard eur a nejsou zde další opatření, takže předpokládáme, že na konci roku 2015 tato cifra se sníží na 18 miliard a to by mělo být doplněno ještě v roce 2016. Ale to se může stát pouze tehdy, pokud budeme velmi disciplinovaní i na úrovni závazku. Takže opakuji. Když je tučné období, tak eh, můžeme samozřejmě se zavazovat ad libitum, ale nyní už to tak nejde musíme e, převzít kulturu e, pozitivních priorit, ale i negativních priorit a to musíme vzít v úvahu. Ten e, platební plán se soustředuje na konkrétní problémy, tedy na to, jakým způsobem obhospodařovávat to, co se děje. Ale samozřejmě musíme také pomýšlet na program závazku, protože jinak bychom se dostali do bludného kruhu. V každopádně musíme ale potrhnout, že v současné chvíli se soustředujeme hlavně na platební program, e, nepomýšlíme tolik na e, program závazku. E, samozřejmě mohu i hovořit s kolegy a podívat se, zdá, můžeme mít nějaké schéma, nějakou tabulku, která se bude týkat potom závazku. Druhý bod se týče tedy personálu, flexitime. Neměli bychom směšovat flexitime se zpětným získáváním. Flexitime to znamená, že osoby eh, si mohou určit svoji vlastní pracovní dobu a to eh, mimo Eh, ten čas od 9 do 5, nebo to, co je ten klasický, eh, ta klasická pracovní doba. Mohou například pracovat brzo ráno nebo pozdě večer. To znamená, že na konci ale se, sečtou všechny hodiny, které odpracují, ale mohou se distribuovat flexibilním způsobem. A to bych propojila s tou prací na dálku. Je pravda, že nyní máme systém, který nám umožňuje eh, práci na dálku až do určitého procenta zaměstnanců a opatrně hodnotíme i to, jak ty věci probíhají a jaké jsou tu výsledky. Práce na dálku má mnoho, význam, mnoho výhod pro podniky. My jsme v Bruselu, to je jedno z měst, které je nejzahuštěnější v Evropě a pracovat z domova eh, samozřejmě snižuje i počet lidí, které se musí přemysťovat eh, auty nebo veřejnými prostředky a zvyšuje se tím produktivita práce. Někdy ta práce na dálku umožňuje i e, snížit e, náklady, například na vedení kanceláří. A v tomto smyslu práce na dálku e, je motivována také pro služby a je dobré, když se mu poskytne prostor a považuje se za pozitivní prvek organizační práce. Flexitime a práce na dálku jsou užitečné, pokud Eh, manažeři dělají dobře svoji práci, pokud ji dobře řídí. A kategoricky vám mohu říci, že komise eh, ověřuje eh, to, jak bychom mohli posílit hodnocení výkonu ehm, vedoucích pracovníků u těch, kteří pracují pro nás. Máme 1200 kádru a potom další vysoké e, číslo vedoucích pracovníků na vysoké úrovni a musíme si být jistí, že jsou opravdu motivovaní a že mají nástroje k tomu, aby prováděli dobře svoji práci. A snažíme se vypracovávat e, a vyhodnotit to, jakým způsobem řídí práci. A jak můžeme používat, e, do jaké míry můžeme používat práci na dálku? No, můžeme to používat podle toho, jakou důvěru máme v lidi, kteří kontrolují jejich výkonnost. V tomto smyslu v posledních týdnech jsme diskutovali hodně s vaším týmem právě e, o tomto problému, o tom, jak vylepšit e, obecnou výkonnost našeho personálu, což je zcela základní prvek, hlavně zodpovědnost těch řídících pracovníků za práci, která musí být vykonána, aby e, to bylo transparentní. V současné době studujeme situaci v Lucembursku. Budete si jistě pamatovat, že tam máme eh, Jean Monnet 1, to je budova, která eh, by měla být eh, uvolněna, protože v ní je asbest. To je rozhodnutí, které lucemburské úřady přijaly a my v současné době řešíme formálně toto rozhodnutí a nevyhnutelně to znamená, že se postupně tento personál z Jean Monnet přesune do nějakých nových míst. A tím eh, pádem se asi rozšíří i práce na dálku. A z tohoto důvodu eh, zodpovědnost těch manažerů za práci těchto lidí, kteří budou pracovat na dálku, je eh, v ohnisku mého zájmu a mojí práce, protože samozřejmě my nechceme udělat tuto věc v Lucembursku, aniž bychom měli nad celou situací kontrolu. A nechceme to udělat, eh, pokud bychom neměli zaručenou eh, kontinuitu fungování a služeb eh, v plném rozsahu. Potom je tady dobrý dotaz na náklady na konkurzy a na přijímání lidí. I v tomto případu to je oblast, kde komise se snaží o určité opravy. V období, kdy jsme narůstali, se ocitáme v období, kdy počet pracovníků klesá Jedna věc je mít politiku přijímání personálu, když personál eh, může růst co do čísla, a jiná věc je eh, mít politiku přijímání, když počet zaměstnanců klesá. My máme zde cíl, že musíme o 5% snižovat personál a pracujeme na tom, A vy jste eh, tou otázkou eh, se eh, chtěla zeptat, zda bychom mohli rozšířit to období, kdy ti lidé mohou se účastnit konkurzů. My jsme zavedli nový nástroj, to jsou testy online, čili ti lidé, kteří chtějí požadovat konkurs, mohou požádat o elektronický test a poslat ho komisi a ta posoudí, zda jsou opravdu schopní a připraveni na to, aby mohli přistoupit ke konkurzu, aby ho případně mohli splnit. My v současné době přemýšlíme o tom, jak zorganizovat tyto konkurzy s ohledem na cenu. Eh, kvalita eh, musí zůstat vysoká. Já jsem velmi hrdá na to, že eh, kariéry v evropských institucích jsou stále přitažlivé pro lidi. My jsme i dostali spoustu cen, jakožto dobří Eh, dobří mm, organizátoři těchto konkurzů, ale samozřejmě, že náklady a výsledky těchto konkurzů musí být v určité rovnováze. Eh, další dotaz byl eh, na utečenecké tábory, uprchlické tábory. Když jsme dostali ohodnocení těch nepřístojnosti a například i e, přílišný počet uprchlíků v uprchlickém táboře, tak jsme e, přistoupili k opatření, které se e, týkalo o kontrol, kontrol toho, co se děje v těchto táborech. Je to velice těžký dotaz, co budeme dělat, co dělat, když existují lidé, kteří jsou zablokovaní uprostřed pouště a nemají žádnou možnost žádnou možnost eh, vidět konec eh, této situace a nemají žádnou možnost dohlednout k nějaké lepší budoucnosti. Jediný způsob financování věrohodný eh, by měl být by měl být věrohodný. Co máme dělat, když se takovýto tábor když takový tábor narůstá nebo klesá, mění se tam počet uprchlíků, v určitém okamžiku eh, naše kontrola nebyla přiměřená, ale prosím vás, abyste se nad tím zamysleli. Opravdu eh, jedná se o tábor uprostřed pouště, je to eh, místo zoufale. Nemám na to ani slov. Jsou tam muži, ženy, děti, které jsou v zoufale, kteří jsou v zoufalé situaci. <clears throat> Nevím, co udělá ten, kdo mě vystřídá. Já mám mu říct, co jsem udělala já. Já jsem požádala eh, o větší pozornost, eh, pravidelné návštěvy, ale neměla jsem odvahu říci, že už nebudeme eh, dávat finance těmto lidem. Já nebo my kolektivně si nemůžeme dovolit toho, že tam ponecháme tyto lidi jejich osudu. Je ta situace udržitelná na no, dlouho? Není. Ale když eh, nenajdeme eh, jiné možnosti financování, a kteří by se chtěli podílet na řešení tohoto problému, tak eh, se v této situaci odstneme sami a bude to velice obtížné a bude to neudržitelné na dlouhou dobu. Je to morální dilema a já se tím opakuji, vím to, ale jedinou věc, kterou můžeme udělat v této situaci, je soustředit se na to, že budeme dobře eh, počítat, kolik lidí tam je a že lépe popíšeme, přesněji popíšeme tu situaci, abychom mohli adekvátně zasáhnout. Je pravda, že tam ty cíle byly také politické a nejenom eh, cíle humanitární. K té otázce Barozu 2. Dáme vám seznam. Je to eh, důvod, proč my jsme nemohli včas odpovědět, protože Byly tady pohyby, pohyby v tom eh, kabinetu v období, kdy my jsme nemohli dostat eh, zcela přesné a věrohodné údaje do užitečné doby, ale budete mít ty údaje všechny na stole. Eh, budete mít tento systém, my vám ho jistě dodáme. Děkuji. Ne, ještě počkejte, ještě jeden bod a to jsou ti řidiči. Ano, máme 54 řidičů, kteří pracují pro komisaře a celkem je test. Děkuji Petře Savama na dvě minuty. For giving me the... Děkuji paní předsedkyně za slovo. Za to, že tedy jsem dostal slovo tak brzy, já bohužel za pár minut musím odjet na letiště. Vážená paní místo předsedkyně komise, dovolte mi, abych vám poděkoval za Eh, za vaši práci, kterou jste odvádíte a blahopřeji vám také k tomu, jak rychle a úspěšně jste zahájila svou práci a hned jste se do ní ponořila. Musím také zdůraznit, že je ještě spousta práce před námi, ty nejdůležitější věci nás ještě čekají. Řekla jste, že klíčem k vaší práci je výkonnost nebo zaměření na výsledky. Podle mě řešením k tomu, abychom dosáhli lepších výsledků, je zjednodušování. První otázka, kterou bych vám tedy chtěl položit. Prosím vás, abyste eh, nám uvedla konkrétní příklady toho, jakým způsobem eh, hodláte zjednodušovat eh, věc, záležitosti v oblasti politiky zemědělství a politiky soudržnosti. A druhá otázka, kterou bych chtěl položit, se týká chybovosti. To znamená nesprávné, nepřesné informace, eh, které dostáváme, ať už eh, je to záměr členských států nebo prostě chyby, kterých se dopouštějí nezáměrně. To je jeden právě z důvodů té velké chybovosti, o které zde eh, bylo řečeno. Předchozí komise nedokázala situaci změnit a bohužel situace se stále zhoršovala v této oblasti. Pokud vím, tak vysoké procento chybovosti má dvě hlavní příčiny. A to za prvé statistická mm, nekompatibilita různých čísel nebo nedostatečná srovnatelnost čísel, které členské státy poskytují. Myslím, že toto lze napravit. A druhá věc, a to bych se chtěl právě zeptat, jak je to s těmi záměrně zkreslenými nebo nesprávnými údaji, které členské státy poskytují. Takže moje otázka je, co vaše komise nebo tato komise konkrétně udělá k tomu, aby situaci změnila, aby to řešila a ukončila tyto postupy? Prosím, paní místo předsedkyně. Já bych začala, pokud mi povolíte s tou eh, druhou nebo třetí otázkou, protože ty otázky jsou propojeny. To jest, jak eh, my můžeme eh, povzbudit členské státy proto, aby schválně eh, nelhali, nebo aby eh, nelhali eh, ne z vůle, ale chybou. To jsou čisté opravy. My, když tuto možnost promeškáme, tak bychom měli, tak bychom promrhali tu možnost, že podpory eh, by fungovaly dobře, čili kdo funguje dobře, tak dostane víc, tak potom by eh, taková ta pobítka nebyla už eh, možná. Čili ze zkušenosti vyplývá, že ta mm, mrkev je důležitá, ale je potřeba taky byče. V tomto případě jsou to ty čisté opravy. Co se týče toho požadavku na praktické příklady, eh, které se týkají zemědělství, tak eh, je tomu takhle komisař Hogan, který myslím, že už tady u vás byl v parlamentě, ten řekl, že eh, zjednodušení pro něho je opravdu hlavním cílem pro tento rok. Je to naprostá priorita všech priorit. Čili uvidíme, Eh, v, konkrétně co s tím udělá. Eh, co já o tom vím, ale nechtěla bych eh, hovořit jen tak do větru, tak co já o tom vím, tak mohu říci, že v tom novém programu bylo učiněno mnoho dalších kroků směrem ke zjednodušení, proto aby cíle, ty přidružené cíle, promiňte, zeptám se, kolegyně, protože společně jsme to připravovali. Ano. Vyloučili cross compliance, tedy tu kondicionalitu a to si myslím, že mělo pozitivní dopad. Zjednodušilo by to eh, aplikaci eh, těch programů v zemědělství. Je ještě něco jiného, co udělali? Ptám se svých kolegů. Čili vyloučení kondicionality, což platí pro kohezi a pro zemědělství. Já nevím, jestli tak eh, jenom z oleje můžeme dát další eh, příklady eh, pro zemědělství, ale pokud vy s tím souhlasíme, tak já k této konkrétní otázce vám dodám detailní odpovědi později. Také mě to ostatně zajímá. Ráda bych věděla, co v tomto oblasti bylo už provedeno. Děkuji. Děkuji. Další na seznamu je kolegyně Ajara Zenda. Ještě jednu věc jsem chtěla říct. Také došlo k harmonizaci pravidel mezi jednotlivými fondy v rámci této harmonizace se vždy eh, vzalo to nejjednodušší pravidlo, nejjednodušší řešení, které existovalo v daném fondu. To byl takový společný jmenovatel. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Samozřejmě připojuji se k poděkování a k poblahopřáním kolegy, mého předřečníka. Paní komisařko, vy skutečně prokazujete velmi mnoho energie a dynamiky ve vaší práci a k tomu bych vám chtěla také poblahopřát. Výzvy, které stojí před vámi, samozřejmě souvisejí i s otázkami na ostatní komisaře. Nicméně se snažíme eh, určitým způsobem se zorganizovat a je pravda, že někdy možná trošičku překračujeme eh, naši oblast působnosti příslušného komisaře nebo komisařky. Říkáte, že kromě Eh, určitého toho způsobu mikrořízení, do kterého se pouštíme a eh, se ta, také analyzujete otázky z obecnější perspektivy. Co, jak tedy se to projevuje na úrovni rozpočtu? Zdá se, že skutečně zde dochází možná k určité schizofrenii. Uh, Eh, dochází zde ke snižováním, k redukcím, ale paralelně vedle toho žádáme také komisi, aby vlastně se pouštěla doplnění dalších cílů a to hloubkověji, aby se dosáhlo lepších výsledků, abychom se zaměřovali na výkonnost a zde docházíme k určité nevyvážené situaci. Zde hovořím o prostředky na platby a na závazky. Doufám, že v této situaci vám budeme moci pomoct budeme tak, abychom se snažili snižovat rizika související s evropským rozpočtem, protože nikdy předtím eh, rozpočet nenarážel na takovéto problémy s prostředky na platby a na závazky. Eh, v listop hovořila jste o konferenci, která bude konat v listopadu, která určitě určitým holistickým způsobem umožní podívat se globálně na tyto záležitosti, jak bychom mohli svým způsobem pracovat efektivněji se skromnějšími prostředky, které budeme mít k dispozici. To se samozřejmě týká také otázky lidských zdrojů eh, pracovníků oddělení komise. Mohla byste tedy eh, možná v této perspektivě takové dlouhodobější popřemýšlet o otázce, zda všechny tyto problémy nesouvisejí ve skutečnosti s určitou s konfigurací, se složením rozpočtu, jakým způsobem zpracováváme rozpočet. Snažíme se kontrolovat ty nebo sledovat ty finální cíle, ale přitom od začátku už v okamžiku přípravy rozpočtu čili od toho začátku už se díváme na otázky v určité dlouhodobé perspektivě, což je ale potom velmi, a potom je velmi obtížné pro nás i pro účetní dvůr dát zelenou, protože všechny ty postupy jsou zpracovány takovým někdy, řekla bych, téměř perverzním způsobem, že je velmi těžké dojít ke kýženému cíli. Hovořilo se zde například o zemědělství v mé zemi, už vlastně eh, tam někdy byly kontroly pět různých institucí a přitom se jednalo o kontrolu nebo o odůvodnění této též částky. Takže chápete určitě, že toto je problém a bylo by dobré, kdybyste i na, v rámci této konference popřemýšleli tady o té složitosti. Mě ehm, myslím, že je potřeba transparentnit, eh, protože ten systém kontroly je velmi složitý a tímto způsobem bychom se možná mohli vyhnout určitým redundancím, které by se nám mělo podařit snížit snížit. Aho, souvisí to právě s otázkami kontroly, o kterých hovořil kontrol. Takže já doufám, že eh, máte dostatečné důkazy k odpovědi. Gracias de todos modos por sus contestaciones super A možná se k tomu vrátím ještě později. Eh, jinak vám děkujeme za vaše písemné odpovědi velmi Paní slo, předsedkyně, slovo má místo předsedkyně. Uh, Děkuji za to, že jste tady mm, se věnovala oblasti, jak vlastně rozpočet vytváříme a co je možné v budoucnosti změnit v tomto ohledu. Způsob, jakým v současnosti provádíme rozpočtová jednání, je velmi těžce ovlivněn přesunem zdrojů evropského rozpočtu z těch opravdových vlastních zdrojů, jak to bylo v raných dnech, na eh, až 80% příspěvek GNI od členských států. To má určitou výhodu, což je předvídatelnost, protože když máte vlastní zdroje, které pocházely z cel nebo z DPH, tak tam nebylo možné úplně přesně vypočítat, kolik peněz bude k dispozici v každém daném roce. U GENI eh, se ta předvídatelnost samozřejmě eh, zlepšuje každý měsíc. Máme od členských států údaje o tom, co nám mají poslat na základě hospodářské výkonnosti. Ale Členské státy nesou také těžké břemeno, což potom vede k napětí mezi čistými pláci a čistými příjemci, napětí mezi těmi, kteří mají eh, větší zájem o kohezní fondy, nebo těmi, kteří mají větší zájem o zemědělství nebo o vědu a výzkum. A ten celý eh, globální rozpočtový proces, tak jak jsme to viděli při vyjednávání o víceletém finančním rámci, se rozpadá na několik vyjednávacích eh, sporů a neumožňuje to se eh, komplexně zaměřit na dosahování eh, výsledků, které z toho rozpočtu mají vzejít. To je systémový problém, je to věc, kterou je možné napravit pouze systémově, což znamená, že bychom například se měli opřít o výsledky skupiny Monty. Já teď jsem novou členkou této pracovní skupiny, doufám, že se podaří pokročit. Nicméně všichni víme, že při přijímání evropského rozpočtu je potřeba jednomyslnosti a až se dostaneme k prezentování výsledků té pracovní skupiny Monty, tak uvidíme, co by z toho mohlo vzejít. My v komisi, jak určitě víte, jsme pro přechod na vyšší podíl vlastních zdrojů. Zadali jsme i studie eh, externí, které by nám měly popsat, do jaké míry by to bylo možné. Ale v každém případě to jedno poučení, které já jsem si z toho vyvodila, Někteří jste už eh, říkali, že jsem eh, eh, ve své funkci relativně nová, ale pokud si pamatuji, tak v těch prvních rozpočtových jednání, která jsem vedla, jsem zaznamenala, že bychom mohli zlepšit situaci, když budeme definovat svá stanoviska dříve, budeme vyjednávat dříve a budeme se snažit o konstruktivnější přístup, abychom se mohli více zaměřit na to, proč tady ten rozpočet vlastně je, spíše než na to, jak rozdělit ten koláč mezi členské státy. Musíme si také uvědomit, že členské státy procházejí eh, velmi velkými problémy. A já proto mám naprosto sympatie, eh, že v těch rozpočtových jednáních ty problémy eh, také vyplývají z toho, že české státy procházejí těžkými časy. Ale i tak bychom se měli snažit o to najít eh, co nejlepší způsob, jak eh, dosáhnout toho, aby rozpočet dosahoval přínosu pro evropské občany. Ta vaše druhá otázka se týkala auditu. Zjednodušených auditů jak už jsem říkala ve své předchozí, před, předchozí odpovědi, zjednodušení harmonizace pravidel mezi různými fondy by tomu napomohla. A měl bych asi ještě říci, že bychom se měli zaměřit na organizační efektivnost eh, v komisi, jak my máme uspořádané jednotlivá oddělení. Například máme takzvané country desk, tedy eh, odborníky, kteří v té dané tematické oblasti se dívají na to, co se děje v jednotlivém členském státu a ti lidé kolikrát spolu úplně nekomunikují. Takže možná, že bychom měli pracovat na harmonizaci i našich pracovníků. A jedno z dobrých rozhodnutí bylo to, že rozpočet a lidské zdroje jsou teď v rámci jednoho portfolia, protože se můžeme vždycky přímo podívat na to, jak různá rozhodnutí u těch politik vedou k reorganizaci eh, našich oddělení. Děkuji. Další na seznamy řečníku je kolega Forg na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat účetnímu dvoru za vynikající práci, kterou eh, provedli. Je nám to velmi napomocné. Děkuji paní komisařce za velmi podrobné odpovědi eh, na naše otázky několik bodů z, z mé strany. Ta, ten výpadek eh, v platbách, o čemž tady byla řeč, nás by zajímalo více podrobností. A, a kdybyste nám to mohli posílat pravidelně, možná také příklady, kde ty výpadky v platbách měly negativní dopad na příjemce. To je jedna věc, která nám dosud chyběla. Vlastní zdroje Tohle je věc, která trvá už dlouhou dobu. Já mám následující otázku. Myslíte si, že někdy eh, by to mohlo být úspěšně vyřešeno? Vy jste poznamenala, že některé členské státy jsou k tomu staví skepticky. Myslíte si, že to někdy může změnit a že ta pracovní skupina na vysoké úrovni by mohla eh, vést k nějakému eh, zlepšení? Další věc eh, se týká zlepšení výkonnosti. Myslím, že teď tady panuje koncensus o tom, že bychom se měli mnohem více zaměřovat na výsledky a proto by mě zajímalo, jestli v té pracovní skupině pro tento účel, kterou jste zřídili, už se něco konkrétně projednávalo, zajímalo mě, eh, jestli už to skupina nějak zasedala, kdo v ní zasedá a jaký bude výsledek eh, toho jednání. To by také pro nás bylo užitečné. A moje závěrečná poznámka se týká té výroční zprávy. Myslím, že každý rok eh, tady debatujeme o tom, eh, o té chybovosti, o tom, proč to je nebo není. Eh, na těch dvou procentech je vnitřní, že bychom se to měli snažit snížit na co nejnižší úroveň, ale potom jsou tady další důležité věci. A otázka i na učení dvůr je, jak bychom možná mohli změnit naše zaměření, jak bychom mohli hovořit o výkonnosti. Ehm, nebo jakým způsobem, než abychom se jenom zaměřovali v té každoroční zprávě na tu chybovost. Paní místo předsedkyně. Nejprve tedy k otázce o tom výpadku plateb, nebo nedostatku plateb. Můžu vám uvést příklad ze svého předchozího působení, protože u humanitární pomoci jsme byli jako ten kata, kanárek v dole Eh, na nás, šlo vždycky, eh, na nás se to vždycky první projevilo, když eh, nebylo dostatek peněz na platby. A možná bych mohla také říci, že my jsme nezastavili platby. My jsme museli snížit předfinancování, museli jsme změnit harmonogram plateb, museli jsme zajistit, aby nedošlo k zastavení plateb u žádného programu, ale museli jsme tedy být trošku kreativní. U kohezních fondů se to řídilo tak, že čen... příspěvky členských států byly přestrukturovány tak, aby se mohly programy dále provádět. Když se podíváme na všechny platby u kohezních fondů, tak tam se stalo to, že jsme eh, použili poměrnou část těch fondů a vždycky jsme se snažili rovně to eh, přerozdělit eh, na všechny členské státy. Je to víceletý program také a to znamená, že v některých případech bylo možné ty platby z národních rozpočtů jednom roce a komise by potom to doplnila svými prostředky mm, eh, později. Eh, a je to tedy velmi interaktivní proces se členskými státy. A ten příklad, který bych chtěla uvést, protože máte pravdu v tom, že to určitě eh, je obtížná situace, tak u humanitární pomoci jsme se potýkali s tím, že malé organizace, malé nevládní organizace které kolikrát jsou ty jediné, které jsou přítomné na daném místě, kde potřeba eh, tu pomoc poskytnout, pocítili eh, ten výpadek těch předběžných plateb a kolikrát to vedlo k jejich bankrotu. Takže co jsme museli velmi rychle začít dělat, bylo to, že jsme museli vyjednávat s velkými organizacemi eh, v rámci OSN například, Eh, nebo s eh, organizací Červeného kříže, aby akceptovali velmi prudký pokles těch před eh, běžných plateb normálně předběžně vyplácíme 80%, ale teď jsme jim museli říkat, vy jste velká organizace, máte hodně zdrojů, můžete si to předfinancovat sami, takže jsme tam šli na 50 až dokonce na 40% v některých případech, tak abychom mohli zachovat to 80% předfinancování u některých menších organizací. Jinými slovy, to sebou nese určitá rizika, ale i ta rizika lze eh, správně řídit. A můžeme například eh, stanovit jiný časový harmonogram plateb, eh, protože i to kolikrát je velmi relevantní. Nejsem si vědomá, a mnohokrát jsem se na to ptala, nejsem si vědomá, že by nějaký program byl úplně zablokován kvůli tomuto nedostatku, ale vím, že dochází k restrukturalizaci plateb. A zejména se to děje tedy prostřednictvím toho snížení míry předfinancování. Ale jinak se ty programy provádějí tak, jak, jsme, tak, jak byly schválené. To eh, přibližné pravidlo, které v této oblasti platí, je, že to, co je malé, je efektivní, to, co je velké, je málo efektivní a proto se snažíme, aby ty výdaje šly pro malé středně velké podniky, pro malé výzkumné například organizace a aby ty tím nebyly tak postiženy. Další otázka se týkala skupiny Monty. Já nemám křišťálovou kouli. Jediné, co vám můžu říct, že eh, jsem už tu otázku položila eh, svému předchozímu šéfovi Barosovi, když jsem se optala, jakou si myslíte, že je tady šance, že by se podařilo reformovat vlastní zdroje. A předseda se komise Barozo, který má hodně zkušeností, eh, mi řekl po určitém zamišlení 10 Jestli to je správný odhad, to nevím. Ale trochu vážněji. Mně těch 10% také přijde pozitivní a musíme eh, to vzít vážně a pokračovat v tom. Je to jeden eh, z těch případů, kde musíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom uspěli. A doufejme, že na základě toho se nám podaří postupně nebo méně postupně přejít k eh, reformě rozpočtu nebo k příjmu rozpočtu. A vaše třetí otázka se týkalo pracovního programu, eh, pardon, pracovní skupiny o mm, výkonnosti. My teď eh, sepisujeme mandát a složení tam budou zastoupeny čtyři strany, komise, účetní dvůr, parlament a rada. Nominace budou na každé z těch institucí a první zasedání pracovní skupiny by mělo být do 1. června tohoto roku. Mně by samozřejmě bylo milejší, kdyby se to podařilo dříve, ale minulé eh, Zkušenosti ukazují, že nominace členů takové pracovní skupiny kolikrát trvají eh, velmi dlouho a eh, musí to být předmětem. A v komisi to je jednoduché, ale eh, myslím, že i u účetního dvora to bude poměrně jednoduché někoho nominovat, ale možná, že by bylo zajímavé se zeptat, kdy si myslíte vy v parlamentu, že budete schopni nominovat vašeho člena. Já jsem nevěděla, že předseda Barroso byl, nebo je tak optimistický. 10%, to už je docela vysoká kvota. Další kolega Vale, který na dvě minuty. Eh, děkuji. Eh, paní komisařko, děkuji. Paní předsedkyně, já se omlouvám, že jsem k vám otočen zády, ale nemohl bych jinak hovořit. Eh, jenom jednu věc k otázce těch vlastních zdrojů pro skupinu Monty to vlastně posiluje jenom můj euroskepticismus, protože pokud je to tak nemožné, abychom uh, určili uh, rozpočet, pokud je to nemožné, abychom sjednotili daňový systém, pokud je to nemožné, abychom měli evropský zákon proti korupci a proti organizovanému zločinu, tak to jsou eh, témata, která jsou na stolech členských států už mnoho let, tak já si říkám, kam vlastně směřujeme, protože takýmto způsobem nemůžeme pokračovat. A nyní už eh, platíme Eh, za to, že máme euro a je tady ta ekonomická krize, čili říkám si, že možná jdeme eh, směrem eh, na cestě, kterou evropské státy nechtějí, protože si chtějí udržet své vlastní ekonomická privilegie. Pokud se chceme soustředit na rozpočet a na kontrolu rozpočtu, tak jistě je třeba pomýšlet do budoucnosti na otázku účinnosti. Samozřejmě není možné mít zase fondy, které nevytvářejí pracovní místa nemůžeme pomyslet, že bychom podporovali nějaké konzultační organizace a nebyla by tam eh, vůbec hm, tvorba nových míst. Je třeba dát pozor na tyto kurzy eh, pro různé školení, ty faktury, které za to přicházejí, je třeba větší kontroly. A co se týče strukturálních eh, fondů, tak tady vám něco řeknu. Lidé nám říká, že když kontrolují právě transparentnost těch údajů, která se objevují na regionálních webových stránkách, tak jsou tam jména programu a potom peníze, ale není tam ani jedna faktura, není tam žádná transparentnost ohledně těchto programů. Čili když dáme občanům větší možnost to kontrolovat, tak možná by to mohlo fungovat. Mohli bychom investovat do těchto nástrojů pro transparentnost a dávat eh, méně prostředků na na evropskou propagaci já vidím spoustu reklam na to, jak je eh, krásná Evropa, a to jsou vlastně peníze vydané na reklamu a to vlastně platí evropští občané, kteří to třeba ani nezdílejí. Naopak bychom mohli dát vět prostředků pro to, abychom mm, vylepšili věci veřejné. Máme internet, máme kamery, Nepotřebujeme už se tady uh, uzavírat v našich kancelářích a rozhodovat. Je možné, že bychom s občany sdíleli rozhodnutí, že bychom spíš se opírali o uh, politická rozhodnutí, která budou sdílena. My jsme v novém tisíciletí máme nové prostředky pro to, abychom s občany komunikovali, čili na, tom bychom, na to bychom se měli soustředit. Čili eh, nebudeme pracovat se starými prostředky, protože už nejsou prostředky eh, vhodné. Musíme se snažit o to, abychom spolupracovali více s občany, kteří jsou mnohem pozornější na eh, veřejné výdaje. Já se omlouvám, pokud jsem překročil tu dobu, která mi byla určena. Pane předsedo. Nejprve k vlastním zdrojům. Nechci, aby tady vznikl dojem, že GNI, když se do toho rozpočtu dostane, není vlastní zdroj, potom to je náš zdroj, ale eh, jde o to jednání o tom, jaké eh, ty příspěvky budou se členskými státy. Abych byla spravedlivá k Evropské unii a vzhledem k tomu, jak eh, obtížných bylo těch uplynulých sedm let, tak máme fungující rozpočet. A přesto, že někdy eh, panují velmi odlišné filozofické přístupy k rozpočtu na straně Rady parlamentu a komise, tak se nakonec eh, dohodneme na nějakém programu, který se provádí ve prospěch evropských občanů. A také si nemyslím, že bychom eh, na konci tohoto jednání měli odcházet s pocitem, že až dosud nik, se nikdo o výsledky nezajímá, tedy o to, co ty peníze přináší, protože to není pravda. Co ale je pravda, je to, že například účetní dvůr eh, ve svých zprávách se vždycky díval na to, jak se ty peníze vynakládají, jak se kontroluje jejich eh, využití a potom čeho bylo dosaženo a v tomto pořadí. A já si myslím, že to pořadí by se mělo obrátit. Máte pravdu, měli bychom se dívat na to, co ty peníze přinášejí. A když se podíváme na kohezní politiku, za tomu být 2013, abyste se zmiňoval o přístupu k internetu, bylo možné poskytnout pěti milionům lidí širokopásmové připojení k internetu. 6 milionů lidí díky kozním fondu získalo přístup k hygienickým zařízením, což také e, přináší nějaké zdravotní e, přínosy. Podařilo se vytvořit x tisíce pracovních míst v zemích, kde například 15 milionů lidí eh, získalo lepší kvalifikaci. A co podle mě je úplně nejlepší, tak v některých eh, zemích, kde, odkud máme přesné odhady, eh, tak eh, v Lotyšsku se podařilo každoročně zvýšit růst HDP o 2,1%, obrů, 1,8% v Litvě, 1,7% v Polsku. Takže pro ty státy je to prospěšné v tom, že se zvýší jejich hospodářský růst, ale pro celou Evropskou unii je to prospěšné, protože to zase vede k zvýšení úrovně obchodu. A když se na to zaměříme, jaké přínosy to má pro koho, kolik pracovních míst, jestli to, ty přínosy jsou rovnoměrně rozložené, jestli podporujeme více ty chudší, a také máte pravdu v tom, že se musíme ptát, jestli ty peníze jsou vynaloženy co nejúčelněji. A jestli nějaká evropská kampaň v médiích eh, se vyplatí, jestli vzniknou třeba nějaké reklamy, které eh, nikoho moc nezajímají. Eh, a nebo jestli je lepší, aby ta kampaň proběhla na sociálních médiích, kde hm, se lidé dozvědí něco, co se jich přímo dotýká. Já vím, že jste znepokojen mírou korupce a podvodu, ale my také lidé v komisi nechodí každý den do práce Eh, s pocitem, nějak musím ten den strávit a eh, už aby to bylo za mnou. Já si myslím, že většina lidí, kteří v komisi pracují, jsou velmi motivovaní. Já jsem eh, nedávno dávala zaměstnancům medaile za těch uplynulých, těm, kteří tady už pracují 20 let. A předtím jsem se ptala, jak se jim v práci líbí a byla jsem překvapená, jak jsou motivovaní, jak jsou spokojení s tou prací. Někteří pracují ve službách, někteří v těch provozních ředitelstvích a mají eh, kolikrát velmi zajímavé příběhy. Určitě v tom obrovském množství eh, lidí jsou někteří, kteří eh, nepracují dobře, ale eh, nemyslím si, že jich je tolik. A říkám to také proto, že si uvědomuji, že my jako manažeři eh, o tom dostatečně na veřejnosti nemluvíme, abychom řekli eh, kolikrát, třeba to, co jsem teď říkala, že 2,1% eh, o, o toto číslo se podařilo zvýšit hospodářský růst někde. Takže bychom o tom měli hovořit častěji. A potom tady zazněla otázka na účetní dvůr týkající se té chybovosti a co s tím jde dělat. Já si myslím, že chybovost je Eh, dobrý motivační nástroj, který by měl eh, vypovídat o tom, jak se daří čelit rizikům podvodů a nesrovnalostí, ale musíme se také uvědomit, že je možné debatovat o některých věcech. A účetní dvůr e, e, si to velmi dobře vědom, že jsou to například ty reziduální míry chybovosti, které se následně opravují, ale myslím si, že máme naprosto stejný přístup eh, k tomu zaměření na výsledky, když se eh, bychom měli měřit, co ty peníze, které se investují, přináší lidem. Vielen Dank. Děkuji. Další na, řeční, eh, na seznamu řečníku je kolega Manka na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se včera v 10 večer dozvěděl, že dnes je zde toto setkání a chtěl bych poděkovat za pozvání, protože jsem členem rozpočtového výboru a jsem velmi rád, že jsem přišel, protože se zde dozvídám velmi důležité věci. Vážená paní podpředsedkyně, místo předsedkyně komise, vy jste zvýšila výstupní kapacitu Evropské komise, když vědci nemusí vyplňovat tabulky. Uh, a mohou se skutečně věnovat své práci, to znamená výzkumu, to je velice důležité, tedy to je opravdu ta cesta, kterou se musíme ubírat. Účetní dvůr. Já si myslím, že Každý by si měl přečíst zprávy účetního dvora, nejen členové vašeho výboru, je to velmi užitečné, protože účetní dvor byl jediná nebo první organizace, která si vlastně nechala udělat sama na sebe externí audit a tím dosáhl daleko větší produktivity práce, ušetřil provozní prostředky a vydal se správným směrem a to by možná i pro nás měla být motivace, abychom šli touto cestou. V souvislosti s účetním dvorem a s komisí bych se chtěl zeptat, co se týká korekcí. Ano, korekce opravy jsou byč pro jednotlivé členské státy a určitě by měly pomoci zlepšení jejich činnosti. Ale jaký je vlastně mechanismus tvorby těchto korekcí a zda přísnost neovlivňuje nedostatek zdrojů v Evropské unii. Máme málo peněz a možná by to mělo vést k tomu, abychom zvýšili korekce, abychom měli více prostředků. K otázce místo předsedkyně výboru bych chtěl říct, doplnit, že pokud jde o zaměstnance evropských institucí, možná bychom se měli podívat tam, kde je vysoká fluktuace a tam určitě najdeme nějaké problémy a tedy pojďme je řešit tam. A poslední bod se týká vlastních zdrojů. Stávající systém financování rozpočtu Evropské unie je není jasný občanům Evropské unie a je skrytý jakožto podsystém jiných daňových systémů. To znamená, že potřebujeme inteligentní rozpočet, který poskytne Evropské unii vlastní zdroje, bez toho, aby se zvýšila celková daňová zátěž na obyvatele. Proto je skutečně potřeba, abychom pokračovali v tomto tématu, aby nezapadlo. Komise si to nemohla dát do svého programu, protože udělala všechno pro to, aby se tento problém řešil a ten impuls musí vzejít buď z rady nebo z parlamentu, aby se v tomto pokračovalo. Proč, když například z Číny nebo z jiných rozvojových zemí dovážíme zboží, které je vyráběné při spotř- s velkou spotřebou CO, nebo s velkou emisí, emisemi CO2 a nedokážeme jim konkurovat našimi evropskými výrobky. Proč nezatížit tyto výrobky nějakou ekologickou daní? Tím pomůžeme našim výrobcům a možná získáme i prostředky do rozpočtu EU. Takže touto cestou bychom možná měli jít. Děkuji. Uh, Frau bitte. Děkuji vám za otázky ohledně korekcí. Ano, samozřejmě. Korekce neděláme jen kvůli korekcím jako takovým, ale v podstatě jde o určité kompenzace a snažíme se tedy rozhodnout, rozhodovat správně při tvorbě těch korekcí. Máme určité plošné korekce, některé jsou cílené, zaměřené na konkrétní chyby. Někdy to může být 5, 10, 25 někdy až 100 když to bude skutečně závažné. A snažíme se eh, eliminovat ta systémová slabá místa. Takže děláme v podstatě dva typy korekcí. Jednak, když vlastně je možno využít tu korekci i na jiné programy, tak členský stát dostane peníze na jiné účely. A druhý typ, to jsou vlastně ty čisté netokorekce, které jsou velice důležité, protože ty platí v případě, kdy systém měl být použitý na to, aby se ta chyba našla, aby se zjistila a proaktivita ze strany členského státu ale často chybí. Takže proto ta korekce musí být dostatečně rozumná, ale mm, nemyslím si, že by bylo dobré ustupovat od korekcí i v budoucích programech. Pokud jde o to o čem jste hovořil v souvislosti s vlastními zdroji, že by měly být transparentnější, tedy aby občané lépe chápali, odkud vlastně pocházejí peníze do evropského rozpočtu. Hovořil jste například o ekologické dani, někdy se řík, hovoří také o takzvané uhlíkové dani. Pokud by toto všechno, toto všechno jsou samozřejmě záležitosti, kterými se zabývá i Montyho skupina. Myslím si, že ta Monteho skupina se soustředí právě na existující zdroje, a to ne tedy na nové zdroje, možná přijdou s nějakým návrhem ohledně budoucnosti, ale tady je určitá nejistota. Souhlasím s tím, že nejlepší by bylo, kdybychom mohli skutečně konkrétněji ukázat, odkud ty peníze pocházejí a potom, jak se využívají. A tím by se vlastně poskytla větší příležitost i občanům, aby to mohli lépe sledovat. Ještě bych se vrátila k bodu, který už zde zazněl lidé potřebují, no musí vědět, k čemu ty prostředky jsou využívané, k čemu slouží. A s tím opravdu mohu jen souhlasit. Zjednodušování to neznamená pouze snižovat chybovost, ale znamená to i to, aby občan mohl nebo aby měl více jasno v té v tom sledování hlavních informací ohledně rozpočtu, aby měl větší přehled, jasný přehled o tom, co je v rukou státu, co je v rukou komise, a tak dále. Například já jsem se účastnila jednoho z nejinovativnějších projektů, který se týkal mm, určitého zakládání účtů nebo odpovědnosti. To bylo v Indonésii a tam se poskytovaly granty na určité činnosti, které příslušné skupiny nebo společenství si sami stanovili. Takže tam šlo vlastně o to, jaká, byla, jaká je výše grantu, na co budou přesně využívány a tak dále. Tam to vlastně šlo v podstatě až do, do úrovně obcí, místních samozpráv, kde byla možno provést kontrolu, kdo odpovídá za použití prostředků, kam ty peníze směřují. A tam potom každý z nás v podstatě může být určitým kontrolorem nebo inspektorem. Američané dělají něco takového. Je to zajímavé, co dělají Američané. Mohli bychom se v podstatě z toho určitým způsobem poučit. Nyní jsem chtěla dát slovo kole, dalšímu kolegovi, ale na ní zde vítám nového zástupce účetního dvora, kterému hned uděluji slovo. Um. Děkuji. Já bych chtěl přivítat to, co tady zaznělo ze strany eh, auditorů a ta změna kultury eh, a zaměření na dosažení větší hodnoty za vynaložené peníze, to velmi vítám. Já mám čtyři eh, připomínky. Za prvé, parlament teď funguje na základě Lisabonské smlouvy, což znamená, že se nacházíme na novém území. Ale znamená to také, že jsme eh, eh, jedním z těch spolurozhodovatelů, eh, rovnoprávných rozhodovatelů o využívání veřejných prostředků a přitom parlament nemá až tak velké kontrolní pravomoce. Well, I thought it might be an <laughs> interesting comment, but I didn't. No. Think... Uh, Thank you very much. <laughs> um, Uh, Co jsem chtěl říct ještě předtím, než mě uh, to přerušilo, tak nemáme uh, úplně kontrolní pravomoci, možná, že ale ne všichni se mnou souhlasí. Mám na mysli roli, kterou mají parlamentní výbory ve členských státech. A kdybychom tuto roli měli, tak by bylo jasnější hození zodpovědnosti. A to si myslím, že by Eh, jako mávnutím kouzelného provozku vedlo k eh, zlepšení té kultury výkonnosti. Moje druhá poznámka na adresu účetního dvora je ta, že tady byla konstatována chybovost 4,7%. Eh, asi je to příliš, ale rozhodně asi nežijeme v dokonalém světě. Možná, že by pomohlo ve na očích občanů, kteří neví, jak tomu rozumět, kdybyste vytvořili nějaké měřítko, aby to bylo srovnatelné s jinými organizacemi. A e, my, když jsme byli na návštěvě Washingtonu, tak tam jsme zjistili, že federální úřady e, e, se jenom zbožně přáli, aby měli Chybovalo 4,7% a byli na tom mnohem hůře. A já to teď nechci nějak eh, to považovat za akceptovatelné, ale myslím si, že by rozhodně to veřejnost eh, vnímala jinak, kdyby věděla, jak to vypadá jinde. A další věc, použití eh, výrazu, který se tady často opakuje, což, jsou, což je problém s nezaplacenými účty. Eh, kdybych já eh, to někde řekl eh, Británii, tak by mi řekli, že to není problém jako takový, že problém je to, že příliš moc utrácím. To, se, to je ta hlavní příčina. Asi je to kulturní věc a já si myslím, že bychom tomu neměli říkat ne zaplacené účty. No problém s nesplácenými účty. A potom čtvrtá věc, zjednodušení zemědělské politiky. Já jsem byl autorem v tom posledním parlamentu o zjednošení společné městské politiky. Eh, opíral jsem se o své zkušenosti soukromého sektoru, kde jsme vytvářeli zajišťovací mechanismy, které by bylo možné aplikovat i v zemědělské politice. Eh, myslím, že eh, to bylo akceptováno jak komisí, tak radou a proto jsem byl velmi nepříjemně překvapen, když jsem zjistil, že ta nová změnská politika je mnohem složitější, než byla ta předchozí. A i komisař musel připustit, když se na to ptali, že je nová politika o 15% komplikovanější, ale já si myslím, že také ta komunikace s zemědělci eh, je velmi špatná. Já bych zase mohl mluvit o některých zemědělcích u nás v Británii, kteří zasadili plodiny a přitom Eh, eh, si nemůžu být jistý, jestli to je v souladu s pravidly, protože ta pravidla prostě ještě nedostali. A eh, jak zemědělský výbor, tak i auditoři vydali varování na adresu komise s tím, že ta situace je horší a že to rozhodně nikomu neprospívá. Uh, I, I, I'll start from the last point because uh, uh, I, I would... Bylo by zajímavé přečíst si tu zprávu, ještě jsem ji nečetla a bylo bych, měla bych opravdu zájem o to, abychom si se současným komisařem o tom pohovořili, o tom, jak by toto zjednodušení mělo vypadat. A e, zda se odrazilo v tom taky, jak se v tom odrazil i váš názor, který jste zde vysvětlil. Ta e, srovnávací fáze, já e, jsem pro procenta, to je ten benchmark, eh, který by se měl týkat soukromého sektoru. V veřejném prostoru, v veřejném sektoru je to ještě trochu jiné. Eh, komplexnost našich eh, programů je taková. Je, je taková, že je to nepřehledné a naše cíle jsou velmi složité. Myslím, že bychom měli přijmout nějaká srovnávání, která by byla analogické na mezinárodní a národní úrovni. Je i zajímavé srovnat to se Spojenými státy, to by mohlo být zajímavé eh, srovnání. Co se týče eh, neprotlácených faktur, to je opravdu dilema. čím více se blíží eh, ten eh, konec roku, tak máme eh, mnoho faktur a málo peněz a ty faktury přecházejí do dalšího účtovacího období. Kdybychom měli víceleté období rozpočtové, tak by tam tento problém neexistoval. To znamená, že tyto faktury se přesouvají do dalšího období, ale neznamená to, že by nebyly proplaceny. Zdá se mi, že je ta situace eh, pod kontrolou. Když si vezmeme například eh, podnik eh, nebo zemi, která přechází od okamžiku, kdy má více prostředků, k období, kdy má více výdajů než příjmů, tak je to tato situace. Ale já mohu říci, že my se snažíme řídit tu situaci, co nejlépe umíme. A k tomu prvnímu bodu. Já jsem proto, abychom e, snížili toto na tu nejnižší úroveň. Bylo by lepší, abychom měli ten účet eh, přímo eh, na toho, kdo platí vlastně faktury a daně. Pan Novakov. Děkuji. Děkuji. Další je kolega Novakov na dvě minuty. Energy you're investing in the continuing cooperation. Eh, co se týče energie, kterou my vkládáme do spolupráce, tak v té roční zprávě pro rok 2013 eh, se soustředíme na dva témata. To první je eh, přidaná hodnota eh, výdajů, výdajů Evropské unie a potom účinnost rozpočtu. A to jsou témata, která jsou propojena a hlavně pro členské státy. Jsou to témata důležitá pro celkový růst Komise by ráda přijala opatření pro to, aby vylepšila účinnost rozpočtu. A to proto, aby se snížila chybovost což je potřeba nicméně zdůraznit, že v novém programovací období předpokládáme, že bude mnohem rozumnější systém a budeme se zaměřovat na to, abychom eliminovali eh, nadbytečné a, nepotřebné eh, postupy. A jak to řekl i ten, kdo hovořil přede mnou, a máme v, tomto, v této oblasti ještě mnoho co dělat, ale co konkrétně děláme, to je za prvé. Zavedli jsme takzvaný výkonnostní bonus, to je 6% prostředků, se bude distribuovat na základě výkonnosti. A uh, už jsme zavedli i sankce. A to, ty čisté opravy jsou v tomto nejvýznamnějším prvkem tohoto typu oprav. A za druhé, začali jsme se zaobírat e, v každém programu takzvaným indikátorem e, výstupu čili outcome indicators. A v některých případech eh, tyto ukazatele eh, jsou příliš složité a někdy ty členské státy ještě navrhují další úrovně eh, těchto kritérií a, a někdy to nejsou ani indikátory výstupu. A ne vždy to odpovídá tomu, co my od toho systému očekáváme. Takže jsme se poučili i z těch prvních let implementace a to, to, tyto nové vědomosti bychom měli sdílet mezi členskými státy a potom uznáváme, že máme my jako komise zodpovědnost v tom smyslu, že musíme členským státům, hlavně těm, které nemají tolik zkušeností, abychom jim eh, poskytli odborné školení a abychom posílili způsobilost při eh, dosahování náležité účinnosti při využívání eh, těch jednotlivých prostředků, abychom jim pomohli zlepšovat finanční kontrolu a a v tomto smyslu eh, existuje ještě eh, mnoho prostoru ke zlepšení té situace. A nakonec v rámci eh, toho programového období bychom chtěli dosáhnout toho, aby tento interaktivní proces vzdělávání měl a dal i svoje konkrétní výsledky. Komise bude pozitivně působit pro to, aby tyto výsledky byly v pořádku. Děkuji. Děkuji kolega Tvojra. Ano, děkuji paní předsedkyně, vážená paní místopředsedkyně. Já bych měl dvě otázky, eh, takové spíše všeobecné. Hovořili o tom už někteří kolegové a to vlastně otázka zacházení s tou chybovostí. Jak víte, tak jsem byl zpravodajem parlamentu v minulém volebním období k tématu přechod k rozpočtu založeného na výkonnost a v tomto ohledu se zdá nezbytné, aby také vlastně došlo k určitým právním změnám ve směnách zejména v souvislosti s, prohlaš, s prohlášováním o chybovosti a moje otázka je, jak to hodnotíte z obecného hlediska, vidíte možnosti, Eh, vlastně, co se tý, aby se dosáhlo toho rozpočtu založeného na výkonnosti, aniž by se museli provádět změn, eh, úpravy ve smlouvách. A potom ještě konkrétní otázky. Kolega Derek Horn už o tom hovořil. Víte, <clears throat> v minulosti vyšla zpráva účetního dvora o využívání prostředků EU v Gáze kde vlastně existuje eh, nebezpečí, že se dostane do rukou Hamasu, teroristické organizace. Zde se teda také, to je v souvislosti například o využití prostředků na eh, humanitární účely. Eh, už je tam, už proběhlo jsou tam určití eh, aktivisté, do jejich rukou se ty peníze můžou dostávat, takže protože se prokázaly určité mezery v kontrolách a samotný program Evropské unie ECHO vlastně navrhla, aby ta eh, změn, eh, pomoc tam byla orientována ale moje otázka by tedy byla, proč tam vzniklo k těmto nedostatkům a jaká opatření přijme komise v budoucnosti k tomu, aby se ta humanitární pomoc skutečně dostávala k těm potřebným, k těm lidem a aby ty peníze nebyly vlastně odkláněny tam a v ne, kam to není zapotřebí a v nejhorším případě i do rukou teroristů. Toto je věc, kterou v každém případě, které musíme zabránit všemi možnými prostředky. Paní místo předsedkyně, prosím the introduction of performance based budgeting does not require treaty uh, change. We can, do it and we... Zavedení uh, tohoto opatření nepožaduje změnu uh, smluv, ale nechci dát ten dojem, že by se jednalo o něco jednoduššího, co se týče té chybovosti. Ne, je to velice komplikované. Je komplikované zjistit, Eh, výsledek a měřit eh, příspěvek, který my eh, k tomu můžeme dát, je to velice těžko změřitelné. A já se opírám i o podporu účetního dvora, o jejich práci, kteří se snaží vypracovat správnou metodologii. Existuje velká zkušenost mimo komisi s a řízení rozpočtu je velmi složité. Já samozřejmě nechci dát ten dojem, že eh, my to, eh, my to změníme ze dne na den, ale nemusíme měnit smlouvu to, abychom změnili náš přístup. Já bych ráda poděkovala těm, kteří podporují tuto myšlenku, která je pro nás celá zásadní. Eh, hovořili jsme i o té e, západní Sahaře. To je problém, který jsme tam měli. To jsou ta opravná opatření a všechno, co e, komisař odsouhlasil, tehdejší komisař e, je tam, pokud nebudeme financovat tak ženy, děti a muži, ti eh, všichni přestanou být podporováni. Tam nejde o eh, bojovníky, ale tito lidé, pokud jim nedáme podporu, tak budou odsouzený v tomto utečeneckém táboře, který je uprostřed pouště. Čili my nemůžeme nejednat a nepomohat jim, ale potřebujeme a hledáme jiné dárce. A jde o to, abychom dokázali implementovat tyto prostředky lepším způsobem. A doufám, že můj nástupce v tom bude pokračovat, v tom úsilí tímto směrem jít. Co se jedná o gazu, tak tam jsme postupovali velmi obezřetně. Eh, nakonec se podívejme na tyto dva případy, porovnejme to. V pásmu Gazy, o co šlo? Jaký tam byl rozdíl mezi eh, tou Afrikou? Tam jsme měli vyšší stupeň dohledu, monitorování té situace a eh, to i na místní úrovni jsme měli tuto možnost. V západní Sahaře tam se docházelo na kontrolování během misí, to znamená ne často. A když eh, tam eh, přišli na kontrolu, tak eh, bylo poměrně jednoduché zakrýt některé nesrovnalosti, protože když přijde inspektor jenom na pár dní a předem se to ví, tak je to obtížné, ale v Gaze byli lidé přítomně stále. Z hlediska humanitární pomoci, tedy v této oblasti, tam si myslím, že to lze pozitivně hodnotit. Například i Velká Británie to pozitivně hodnotili, my jsme tam uh, Eh, dokonce byli pochváleni za to, jak jsme jednali. Tam jsme dokázali investovat i v těchto velice těžkých podmínkách na naší planetě. Máme tam 40 eh, zastoupení, eh, která v těchto velice těžkých podmínkách pracují. Riskují přímo svůj vlastní život. Tam jde o správné využívání peněz našich daňových poplatníků. Našich, a je to ve velice těžkých podmínkách protože je velice těžké zaručit ochranu eh, těch finančních zájmů Evropské unie za takovýchto podmínek. Máme 140 pracovníků, 30, 340 v těch 40 různých kancelářích po světě. Členské státy eh, poskytují pravomoce eh, těmto pracovníkům, aby eh, mohli fungovat. To je i v zájmu našich občanů. A účetní dvůr se k tomu možná bude chtít vyjádřit těmto nákladům, tedy předpokládám to. To se týká i těch předcházejících otázek. Žádné obavy, účetní dvůr ještě dostane slovo jsme v podstatě na konci eh, této rozpravy, už nemám žádné další eh, žádosti o slovo, nicméně já bych jako zpravodajka měla dvě otázky. Chtěla bych ještě reagovat na to, co zaznělo Samozřejmě já nechci se spochybňovat eh, to, co jsem zaznělo, ale myslím si, že jsou určité nejasnosti týkající se počtu uprchlíků. A pro nás by už bylo důležité vědět alespoň, abychom měli pravidelné informace o počtu těch uprchlíků a bych se to dal zapracovat také do té zprávy OLAFu. To je ta zpráva z roku 2013. Ještě bych chtěla položit dvě otázky. Viděli jsme, v rámci této debaty se jako červená nit táhl problém nespolehlivých údajů ze strany členských států. To už známe i z předchozích rozpráv, ale tentokrát máme informaci ze strany komise, která byla podstatně detailnější, takže můžeme už trošku se zaměřit na to, kde je ten problém. Problém je ve nesprávném výkaznictví možná tedy falešné, není to správné slovo, ale spíše nesprávné takže vlastně to vede k vysoké chybovosti. A k tomu mohu jen říci, že si myslím, že možná bychom měli mít odvahu také stanovit určité příslušné sankce nebo tedy odměny, eh, aby, aby se toto napravilo. Takže to je první otázka, zda komise je eh, ochotna nějaký novou, nový právní základ k tomuto stanovit. A druhá otázka. Uh, Vždy se samozřejmě chceme poučovat z určitých afér nebo ze záležitostí. Jakožto zpravodajka, tedy bych ráda věděla, co ještě dělat s těmi výhradami, jak já mám čelit tady těmto věcem. Děkuji. Omlouvám se, já jsem trošičku musela to prodiskutovat zde s kolegy, a poradit se s nimi, abych vám mohla odpovědět co nejpřesněji. Pokud jde o počet uprchlíků, já jsem tam osobně nebyla a chtěla jsem jet tedy na místo, ale potom došlo k jiné tragédii. A bohužel jsem neměla možnost tam jet, ale navštívila jsem mno, mnoha taková, to, takové tábory nebo takové, taková střediska. Problém je, že počet uprchlíků není stabilní. Lidé prostě přicházejí, odcházejí, zejména muži. Takže a také jsou tam děti, takže proto je to takové morální dilema. Ženy a děti eh, často zůstávají po delší dobu, nebo dá se říci téměř natrvalé v těchto uprchlických táborech a 80% z těch uprchlíků jsou obvykle, muž, jsou obvykle ženy a děti právě. A ta čísla se ale neustále mění. A spočítat nebo stanovit přesný počet uprchlíků je možné pouze tehdy, pokud někdo je trvale na tom místě v tom uprchlickém středisku. A v tom právě spočívá ten problém. My jsme nakonec i to udělali. Neměli jsme sice konkrétní stále zastoupení na místě, ale vždy tam byl někdo přítomen eh, z našich řád. Spolupracovali jsme s místními nevládními organizacemi, abychom zajistili, že ty lidi spočítáme my a že nebudeme očekávat informace od nich o tom počtu. A to je přesně typ situace, kdy je zapotřebí si věci eh, promyslet a připravit dopředu. A když a samozřejmě zde také vzrůstá ta odpovědnost, kterou neseme my. A pokud se týká o kvalitu údajů poskytovaných eh, jednotlivými členskými státy, tak v novém programovacím období se zavádějí určité stimuly a určité sankce, odměny za, řekněme, dobré chování a <laughs> sankce za špatné chování. Ta výkonnost, eh, performance se lépe zohledňuje, pokud je dobrý systém výkaznictví a chybovost je vždy vyšší, pokud ty zprávy nebo to výkaznictví je nekvalitní. Takže Samozřejmě my chceme hodnotit výsledek eh, systému výkaznictví, nikoliv eh, systém samotný jako takový. Komise by měla ale problém nějak přímo sankcionovat tyto záležitosti, protože to je na odpovědnosti členských států a my nemůžeme na sebe přebírat odpovědnost členských států. Členské státy musí zajistit, aby jejich systém výkaznictví byl kvalitní. Pokud jde o srovnávání členských států anebo určité peer reviews, eh, partnerské hodnocení, tak samozřejmě zde je možnost zlepšování. Můžeme například spojovat um, členské státy, které mají dobré výsledky, aby poskytovali své určité zkušenosti a osvědčené postupy těm, jejichž výsledky jsou horší. A pokud se týká těch výhrad, um, které se týkají eh, zjištěných problémů, na jejich základě komise posléze přijímá opatření, a my kontrolujeme implementaci našich doporučení. Na základě toho se zpracovávají zprávy, které zase předkládáme vám. A na tomto základě si můžete být jisti, že můžete si ověřit eh, tu zprávu eh, ve spolupráci s námi ale postupem času budujeme také databázy týkající se výkonnost výkonů, výsledků členských států a tam samozřejmě bude možno také porovnávat údaje. A to vlastně i vy budete moci používat. Já se poradím ještě s kolegou, abych eh, řekla to správně. Děkuji. Nyní má slovo další řečník. Nacional Refugiados de eh, eh, confirma co se e, týče těch uprchlíků z Tymdův, tak já potvrzuji to, co řekla komise. Já souhlasím e, s tím, to jsou rodiny, které e, každý rok zvou děti, aby mohly odejít z, toho, z té pouště a hostí a Oni eh, je nechají eh, v domácnostech, aby jim pomohli, aby mohli na nějakou čas trávit čas eh, mimo tu poušť. Je to jeden z problémů tohoto konfliktu, že OSN nikdy nemohla udělat dostatečný průzkum pro to, aby bylo možno provést referendum, protože složení lidí se tam v tom táboře neustále mění právě z důvodu toho konfliktu mezi Marokem a Alžírem. Já potvrzuji to, že Eh, spousta lidí, které já dokonce i znám, eh, zvou ty děti na určitou dobu do svých domácností, starají se o ně a potom se tyto děti vrací do těchto táborů. Hlavním problémem eh, je, je to, že oni nejsou schopni vůbec nějak provést toto referendum. To je otázka, která nesouvisí s humanitární pomocí. Já vím, že lidé tam vlastně přežívají jenom díky této humanitární já jsem abych rád eh, si vzal slovo jenom minutu, protože samozřejmě nemáme možnost diskutovat na toto téma, ale jelikož uh, ta odpověď tady na moji otázku nezazněla, tak já bych to chtěl upřesnit. Já jsem chtěl víc transparentnosti. Chtěl jsem, abychom měli mechanismus uh, kontroly strukturálních fondů, aby tady byla povinnost, kterou komise by měla nějakým způsobem navrhnout k tomu mm, nástroje, aby se uh, neukazoval jenom eh, název toho projektu a množství přidělených peněz, ale občané by chtěli vidět také ty faktury proplácené a taky eh, přidanou hodnotu toho programu, aby eh, bylo jasné, jak transparentně si tyto strukturální fondy používají, protože největší část tady zůstává ve stínu. A potom ty nové členské státy, to je velice komplikované z ekonomického hlediska. To je nejenom zatížení rozpočtu, ale jsou to země, které jsou velice různé, mají různé různé daňové systémy, mají různé pracovní e, zákony a jinou strukturu ekonomickou e, a je ten e, systém úplně jiný než v těch zakladajících zemích. A to je problém, který se týká globalizace, který vytváří deindustrializace v jiných v jistých zemích a přenáší, prostě prů, přináší produktivitu do jiných zemí, přenáší tu práci jinam a to možná Eh, není zrovna účinné vytvářet eh, nové pracovní místa tímto způsobem, ale myslíme, že tady potom je i nacionalistický jsou i nacionalistické pocity v těchto zemích, protože mají pocit, že jim, že o něco připravujeme. Chcete ještě hm. odpovědět? Chcete ještě odpovědět? podstatě členské státy už to dělají. Každý členský stát má povinnost zveřejňovat informace o projektech, které jsou financované komisí. Problém spočívá v tom, že to není řízené centrálně komisí, ale je to řízeno na úrovni členských států. Problém je také e, s prezentací. Každý problém má mm, určitý jiný, jiný stupeň jednoduchosti, e, je jinak řízen a tak dále. Někdy více neznamená, že je to lépe. My samozřejmě se zabýváme těmito otázkami, máme příklady úspěšných projektů. Můj bývalý zaměstnavatel, Světová banka, vybudovala velkou databázi, byla, bylo to, byla to webová, byly to webové stránky, nyní je to formou aplikace, kterou si můžete stáhnout třeba do iPadu a v té aplikaci si můžete podívat podle státu, jaké byly úspěšné projekty, s jejich výsledky. Je to poměrně srozumitelně uděláno. Samozřejmě činnosti Světové banky má, mají objem asi 30 miliard ročně a komise řídí daleko větší, eh, vyšší finanční prostředky, 140 miliard i více ročně, které poskytuje, takže není to zcela srovnatelné. Eh, Světová banka má menší objem činnosti, ale je to zajímavé možná se na to podívat. Zde právě vidíme příklad, který nám pomáhá orientovat se v tom moři informací, abychom se v něm neutopili. Takže ta orientace, zaměření na tu výkonnost, ta performance oriented, to je něco, co nám pomáhá. Nyní bych chtěla dát slovo příslušnému členovu účetního dvora, panu Lazaruovi, aby se mohl vyjádřit, prosím. Thank you, Madam Chair, and, uh, I, I... Děkuji, paní předsedkyně, a chtěl bych poděkovat všem poslancům za jejich postřehy, náměty, otázky. Já budu velmi stručný. Budu se věnovat pouze těm otázkám, které předložil pan Bon ve výroční zprávě. A otázce, kterou položil pan Ashworth, která se týkala chybovosti. Pan Odbe je zpravodaj pro kapitolu ohledně výsledku a on tedy potom pohovoří o výsledcích. Otázka, kterou položil pan Von ve výroční zprávě. Tak vlastně ve výroční zprávě máme poskytovat informace a tak všechny nezbytné informace k tomu, aby eh, bylo možno potom po sléze udělit absolutorium. Takže týká se to zřejmě rozhodování a úvah, které by měly mít eh, cíl zlepšit výroč, za cíl zlepšit výroční zprávu a eh, do, připo, doplnit do ní také informace ohledně výsledků. a také informace o rozpočtu a o finančním managementu a také budeme pokračovat v prezentaci prohlá, prohlášení o důvěryhodnosti. Mohu říci, že plánujeme rozdělovat různé finanční prostředky tak, abychom získali více informací o rozpočtu. abychom měli co nejspolehlivější informace. Moving to Mr. Uh, Ashworth comment on, uh, comment on ke komentářům uh, pana poslance Ashworthové, čili hmm. pokud jsou tady další instituce, eh, které kontrolují, které eh, dělají eh, zprávu o nerespektování rozpočtu, tak já odpovídám. My v účetním, na účetním dvoře o tom nic nevíme. Nevíme, že by existovaly jiné evropské účetní dvory, které by dělali, vypracovávaly tyto zprávy, které by dělali zprávy o věrohodnosti a o správnosti. Já mám ty informace a vy jste mi i potvrdil, že ve Spojených státech eh, eh, možná mají také nesrovnalosti při předkládání rozpočtu, takže na základě informací, které mám a na základě eh, prohlášení, které tato komise předložila, skrze svého zástupce tak uh, mohu říci, že uh, ty uh, věci, které nebyly v, sou, v souladu v určité uh, zemi, uh, jsou podobné jako ty, na které upozorňujeme my. Ale rád bych také vyjasnil, že se nejedná o to, že bychom srovnávali chybovost, tak jak my ji vidíme v účetním, na účetním dvoře, a tak, jak eh, tato eh, chybovost eh, se objevuje i v jiných částech světa. My musíme respektovat mezinárodní standardy, kontroly ve veřejné správě, ve veřejném sektoru. A musíme i respektovat tyto standardy a používat naše profesionální kritéria tak, jak to máme e, předepsané, abychom stanovili materiální úroveň. A tato materiální úroveň e, dosahuje 2%. A je to e, používané v celém světě ve veřejné i soukromé sféře. Čili každé srovnání by mělo být s chybovostí, kterou my máme, a to je materiální úrovni. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A... Já bych chtěl poděkat všem členům tohoto výboru, kteří eh, vyjádřili svůj zájem o výkonnostní aspekty. Já jsem si také přečetl řadu otázek eh, z vašeho výboru, kde eh, byste si přáli více informací o tom zaměření na výsledky a výkonnost a proto jsem dnes ráno také říkal, že velmi rád ve spolupráci s vámi eh, a s ostatními můžeme pracovat na tom, abychom se zjistili přesnější informace o tom, co se děje eh, konkrétně v členských státech. Někteří členové tohoto výboru také hovořili o vyvozování odpovědnosti, jak zajistit, aby v komisi nebo v eh, parlamentu jsme se mohli více zaměřit na výsledky. Já si myslím, že na národní úrovni také mají důležitá zjištění a že E, i tam e, přistupují k většímu zaměření na výkonnost, takže já teď mohu jménem účetního odbora říct, že v tom nadcházejícím období e, se to bude více zohledňovat a mm, budeme to dělat také prostřednictvím zvláštních zpráv. V kapitole 10 každoroční zprávy upozorňujeme na shrnutí Eh, týkající se eh, mrtvé váhy, takzvané mrtvé váhy a přidané hodnoty. Eh, o tom tady také byla řeč, protože už z těchto zpráv jasně vyplývá, že kolikrát v programech nebylo jasné zaměření na výsledky a bylo tam příliš mnoho mrtvé váhy. Chtěl bych poděkovat paní komisařce za to, že ještě jednou zopakovala, že se komise v budoucnosti bude více zaměřovat na výsledky a rádi se eh, na tom budeme podílet. Děkuji vám. Děkujeme. Tím jsme u konce tohoto slyšení nebo této rozpravy. Já bych chtěla paní místo komise velmi srdečně poděkovat, stejně jako členům Evropského účetního dvora za velice zajímavé skutečnosti a údaje, které nám prezentovali. Samozřejmě bych chtěla poděkovat také kolegyním a kolegům za jejich dotazy. Děkuji vám také za odpovědi v rámci písemného dotazníku a samozřejmě v rámci kapitoly 10, jak o tom hovořil pán z účetního dvora, tak je samozřejmě potřeba zaměřit se na eh, efektivní rozdělování, čili na zaměření na výsledky. Těšíme se také na budoucí spolupráci. Srdečně děkuji, přejeme vám ještě pěkný zbytek dne a my musíme pokračovat v našem programu. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste přišli a nashledanou. Tím se dostáváme k bodu 11 našeho programu zvláštní zpráva 7 2014 s názvem Jak evropské orgány a instituce počítají, snižují a kompenzují své emoce emise skleníkových plynů. Odpovídající příslušný člen účetního dvora je pan Valko, kterého bych zde chtěla přivítat. Spravodajkou je paní Patricia Šulin kterou zde právě... A ano, vidím ji, vítám vás. Chtěla bych hned dát slovo panu Balkovi, aby, aby tedy nám, na, nám mohl... Děkuji, paní předsedkyně, takže prosím vás, jestli vás mohu pro, poprosit ty, co odcházejí, aby se trošičku stišili. Děkuji, takže pane Balko, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně Gressle. Dobrý. Dámy a pánové, členové tohoto výboru, já jsem velmi rád, že tady dnes mohu prezentovat jménem Evropského účetního dvora zvláštní zprávu 7 o velmi zajímavém tématu a sice jak se v Evropské unii počítají a kompenzují emise skleníkových plynů. Politika boje proti změnám klimatu EU musí být důvěryhodná, to znamená, že musíme vést příkladem při snižování emisí skleníkových plynů, abychom zabránili měně klimatu. Veřejné e, zprávy by mohly snížit svoji uhlíkovou stopu a tím přispět k plnění cílů. A tento audit tedy se zabýval tím, jak eh, postupují evropské orgány při plnění cílů do roku 2020, kdy by se emise měly snížit o minimálně 20 v porovnání s rokem 1990. Jinými slovy, zabývali jsme se tím, jestli eh, evropské instituce se řídí vlastními doporučeními a vlastními závěry. Podívali jsme se na všechny evropské instituce, které měly více než 500 zaměstnanců v roce 2012, také na Evropskou agenturu na ochranu životního prostředí, protože ta eh, se přímo týká toho tématu. 15 evropských institucí bylo předmětem auditu My jsme se dívali na systém, jakým vypočítávali své mise a jak je kompenzovali offsetováním a zda také plně využívali nástrojů eh, řízení na snížení emisí. To je takzvaný systém EMAS v evropských institucích a to také zohledňovali při zadávání eh, zakázek. Jaké jsou naše hlavní zjištění tedy? Některé instituce učinily značný pokrok, ale dosud se nepodařilo zavést společnou politiku, která by měla vést k plnění cíle do roku 2020. V roce 2013 více než polovina auditovaných institucí a orgánů si nestanovila kvantifikované cíle pro snižování emisí. Stanovení takovýchto kvantifikovatelných cílů a jejich zveřejnění by bylo důležité pro plánování a zajištění udržitelnosti a důvěryhodnosti těch zmíněných institucí. Na druhé, těch 15 auditovaných institucí nemělo společný přístup pro monitoring svých emisí. Ty instituce, které tak činili, nezveřejňovaly plný objem emisí, což je také výsledkem toho, že závazná legislativa pro zveřejňování informací o uhlíkovém eh, stopě neexistuje. A proto není, nejsou eh, úplné informace o uhlíkové stopě evropských institucí. A tím pádem by to mohlo nevyrohodnit toto úsilí. Za třetí, eh, všechny ty činnosti ale vedly k hmatatelným výsledkům. Od roku 2005 se podařilo zvrátit ten trend zvyšování emisí z budov. Nicméně ta snížení lze přičíst hlavně nákupu eh, elektřiny z obnovitelných zdrojů. V době tohoto auditu všechny instituce do úplně nebo z větší části si pořizovali eh, pořizovali eh, elektřinu z obnovitelných zdrojů a to započítávali do svých opatření. To je jedno opatření, které může vést k viditelnému snížení emisí. Nicméně zelená energie sama o sobě nestačí pro vzhledem ke spotřebě uh, budovák za čtvrté. Souvisí to také s mobilitou, vzhledem k tomu, že jsme mezinárodními institucemi, tak emise způsobené cestováním eh, a také letadly eh, vážně přispívá v porovnání s jinými eh, veřejnými zprávami. Ta data jsou ale velmi neúplná, proto nebylo možné provést hodnocení, jestli to je smysluplné. Auditované instituce jenom částečně využívají dobrovolné systému kompenzace tím, že by eh, se nakoupily eh, eh, emisní povolenky jinde. Tím by se vhodně vyřešily výhrady, které zazněly od některých manažerů, kteří upozorňovali na to, že to není eh, dostatečně eh, popsáno a není to zaručeno, že eh, budou ty emise, emise kompenzovány. Moje poslední zjištění je to, že ne všechny instituce využívají systém ekologického řízení EMAS Tady eh, bylo činěno pokroku velmi pomalého. Eh, od roku 2001 v roce 2014 pouze sedm zauditovaných institucí bylo uvedeno. Bylo, eh, se podílelo na tomto systému. EMAS má určitá mezení, nicméně v listopadu 2013 komise rozhodla, že EMAS bude Eh, aplikovat ve všech svých činnostech. Co se týče zeleného zadávání eh, zakázek, což by mělo vést ke snížení ekologického dopadu v rámci životního cyklu, tak to je všechno považováno za jednu z možností a ne všechny instituce to používají systematicky. Účetní dvůr také sledá, že více než polovina eh, více než 200 nebo 160 eh, zakázek obsahovalo ekologická kritéria. Toto eh, stanovisko bylo přijato oficiálně minulý týden. Odkazujeme na odstavec 80 zvláštní zprávy a také na to, že eh, Evropské instituce mají právní povinnost pořizovat eh, zakázky ekologickým způsobem a je to méně závazné než na orgány členských států. Se týče standardů komisu pro lepší energetickou výkonnost, eh, tak ty se také systematicky naplikují v nových budovách a při renovacích. Zejména se to nepoužívá v bruselských budovách. Mimo auditu jsme také zjistili, že žádná z auditovaných institucí nepodepsali dobrovolný kodex energetické účinnosti datových center. My jsme teď sformovali několik doporučení, některé se týkají přímo komise a ty zbývající se týkají zbývajících institucí obecně. První doporučení komise by měly navrhnout společnou politiku pro snížení uhlíkové stopy administrativních činností evropských institucí. Takováto politika by měla zahrnovat kvantifikovatelné celkové snížení ehm, skleníkových emisí ehm, do roku 2030 a evropské instituce by také měly zavést harmonizovaný přístup pro výpočet a vykazování přímých a nepřímých skleníkových emisí. Tyto zprávy měly zahrnovat všechny relevantní nepřímé mise a zohledňovat také rozvoj eh, eh, nové organizace, která by měla vést ke snížení uhlíkové stopy. Evropské instituce by také měly rozvíjet společný přístup prostřednictvím systému EMAS, aby kompenzovaly eh, a to dobrovolným způsobem emise skleníkových plynů a všechna tyto kompenzace by měly být vysoce kvalitní a ověřené prostřednictvím certifikátu a také by měly zohledňovat eh, eh, udržitelný rozvoj. A všechny ruské instituce by také měly eh, registrovat se v rámci systému EMAS a provádět jakékoliv jejich zlepšení a také by měly zvážit připojení se k Evropskému kodexu energetické účinnosti datových center. A další doporučení se týká zeleného zadávání z e, veřejných zakázek. To by mělo být používáno tam, kde je to možné. Finanční pravidla a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, které se vztahují na evropské instituce, by měly vytvořit nástroje pro ochranu životního prostředí a udržitelného rozvoje a zajistit, že e, e, poskytují nejlepší užitnou hodnotu. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Balko. You have noticed that, uh... Děku, děkuji. Pane Balko, jistě jste si všiml, že paní Grasla mezi tím odešla ze sálu. Takže Možná doufejme, že to není kvůli zimě, která to je. Nicméně bych chtěl poděkovat panu Balkovi za jeho prezentace a nyní dám slovo paní Šulin jakožto zpravodajce. Kolegy, najprve by se zachválila. Děkuji, pane předsedající, vážení kolegové. Já bych chtěla nejprve poděkovat eh, zástupci Eh, účetního dvora panu Balkovi za tuto vynikající analýzu, kterou nám zde prezentoval. Také bych ráda poděkovala oběma kolegům, eh, panu Čabliskému a panu druhému kolegovi za jejich velmi cenou pomoc. Také svým mým asistentům za protože jejich pomoc při přípravě této zprávy byla opravdu neocenitelná. V každém případě, pokud chceme, aby uh, Eh, jiní změnili svůj přístup, tak musíme začít tím, že to uděláme jakožto první. A to platí také pro akce s cílem snižování skleníkových plynů v eh, institucích a orgánech Evropské unie. Na základě zprávy účetního dvora a rozpravy se zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a účetního dvora jsem zpracovala určitá následující doporučení. Za prvé, domnívám se, že všechny orgány a instituce Evropské unie by měly řešit problém svých emisí, a to v rámci společného postupu na snižování skleníkových plynů a jejich možného snížení zájmu dosažení těchto cílů je třeba, aby své emise skleníkových plynů systematicky kvantifikovaly a aby výsledky svých výpočtů zveřejňovaly. Domníváme se také, že máli se Evropská komise zachovat svou důvěryhodnost při vyjednávání o ekologických záležitostech se třetími stranami, tak pak by se měla více zasazovat o zhromažďování většího množství údajů o svých vlastních emisích skleníkových plynů. Dále vyzýváme orgány a instituce EU, které nemají žádnou certifikaci EMAS, aby urychleně zvážili její používání. Nicméně zdůrazňuje, že EMAS by měl být považován za nástroj ke strukturování například emisí skleníkových plynů a nikoliv za jediný cíl ekologické politiky orgánů a institucí. Dále zdůrazňuji, že k omezení své uhlíkové stopy mohou orgány a instituce EU využívat ve větším rozsahu systém kompenzace emisí skleníkových plynů. Souhlasím se Souhlasím se s účetním dvorem v tom, že využívání vysoce kvalitních kompenzací jako doplňku k opatřením na snížení emisí, nikoli však na místo těchto opatření, představuje vhodné řešení této problematiky. Poukazují však nicméně na to, že kompenzace by měly následovat až poté, co budou příslušné prostředky investovány do dalšího zlepšování ekologické politiky orgánů a institucí Evropské unie. Dále vítám skutečnost, že některé orgány a instituce Evropské unie již zahájily pilotní projekty z zelených veřejných zakázek. Doufám, že výsledky těchto projektů budou slibné a že se zelené veřejné zakázky stanou pro orgány a instituce Evropské unie v dohledné době standardním postupem. Vyzdvihuji také skutečnost, že klíčovým aspektem při provádění těchto politik zůstává lidský faktor. Naléhavě proto vyzývám vedoucí pracovníky orgánů a institucí Evropské unie odpovědné za tyto politiky, aby se v oblasti vzdělávání dá a vzdělávali a dále zvyšovali svou informovanost a povědomí, pokud jde o důležité problematiky emisí skleníkových plynů v rámci orgánů a institucí. Doufám, že sestavení nové Evropské komise bude příležitostí k novým snahám o uplatňování přísnějších norem v Evropské komisi a jejich agenturách. A na závěr oceňují pokles emisí skleníkových plynů o 46,3 kterého dosáhl Evropský parlament v rámci přesunu zaměstnanců mezi třemi pracovními místy Evropského parlamentu během období podrobeného auditu a jehož bylo dosaženo především na základě toho, že letecká doprava byla nahrazena dopravou železniční. Poukazují však zároveň na to, že pracovní cesty mimo tyto tři, tato tři pracovní místa parlamentu zvýšily uhlíkovou stopu Evropského parlamentu o 9,6 A na závěr je potřeba vědět, že je to velice složité téma ale prostřednictvím mých kontaktů se zástupci různých institucí a organizací jsem tedy pochopila, že existuje vůle k tomu, abychom přešli od myšlenek k činům. Děkuji. Thank uh, Mrs. Sulin. Before taking comments from the, the Commission, maybe we'll take some contributions from uh, members at uh, this stage. And I think the first one to indicate was Mr. Soltes. <clears throat> Spoštovani kolegi, kolegice. Děkuji, kolego, že jste, pane předsedající, že jste mi dal slovo. Vážení eh, kolegové, vážený zástupče účetního dvora, paní zpravodajko, děkuji za tuto vynikající zprávu, která eh, skutečně se týká velmi významného tématu. Tématu, které se týká veřejného odvětví Evropské unie. Ve svém boji za snižování skleníkových plynů. Také jsme se dotkli tématu těch zelených veřejných zakázek. O tom se také zmínila zpravodajka ve své prezentaci. Já bych k tomu ještě rád něco doplnil. Místo toho, abychom vyzývali Evropskou komisi k toho, aby připravila příslušný legislativní rámec, nový legislativní rámec, který umožní eh, vyvíjet větší tlak na členské státy a stimulovat je k tomu, aby více a striktněji dodržovali příslušná kritéria při výběru nejlepšího nejlepší nabídky nebo nejlepšího eh, předkladatele nabídky v rámci výběrového řízení, aby se co nejlépe zohledňovala doporučení, takzvaná zelená tedy v uvozovkách, tak si myslím, že bychom měli zdůraznit, že to už je vlastně zapracováno do legislativy všech členských států. Problém, který nicméně může vyvstávat, spočívá v tom, že pokud se týká veřejných zakázek, tak ve velkém počtu členských zemí jediné hodnotné a platné kritérium je cena, bohužel, a nikoli právě ta zelená kritéria kritéria. Proto vyzývám komisi eh, k tomu, aby se skutečně zaangažovala do toho a že se pokusí přesvědčit eh, členské státy, aby považovali zelená kritéria také za důležitá při veřejných zakázkách. Sorry about that. The uh, translation took rather a long time to, to come through there. Uh, the next speaker is Mrs. Uh, Kadenbach. Další řečník, paní poslankyně Kadma. Ano, já bych chtěla také velmi srdečně poděkovat příslušnému zástupci účetního dvora naší zpravodajce paní Šulin. Domnívám se, že ta doporučení jak účetního dvora, tak doporučení zpravodajky doplňují velmi značně tu zprávu. Nicméně to, o čem se zde už hovořilo, bych chtěla ještě jednou zdůraznit a to, že vlastně e, zprávy účetního dvora e,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 se neměli omezovat na určité věci, ale abychom ta doporučení, která vyplývají z těchto speciálních zpráv, abychom vlastně zahrnovali do naší e, celkové politické práce, abychom je zohledňovali, abychom ji tím ovlivnili. Chtěla bych e, zdůraznit některé body, je to samozřejmě otázka důvěrnosti. Myslím si, že jakožto Evropský parlament e, vytváříme evropskou legislativu, ale můžeme být důvěryhodní pouze tehdy, když vlastně budeme dělat to, sami to, co vlastně se snažíme prosazovat do našich legislativních aktů. To znamená cíle strategie 2020, pokud je nebudeme tak prosazovat v našich vlastních institucích, abychom skutečně se stali příkladem, modelem pro ostatní, tak nebudeme důvěryhodní a právě ti, kteř, pro které je obtížné prosazovat tyto členy, tak si tím vždy najdou určitou omluvu a budou to brát jako určitou záminku také. Takže si myslím, že eh, bychom měli evropské instituce vyvinout úsilí, aby tyto cíle co nejrychleji a nejlépe prosazovaly. A také vlastně mm, jsou zde určité dobrovolné cíle, eh, jejichž prosazování nejde dostatečně daleko. Zde hovořím o klimatické strategii Evropské unie, kde jsou, která obsahuje určité nezávazné cíle a myslím si, že toto bychom měli také více uplatňovat a měli bychom se z toho poučit. Co se týká EMA, certifikace neměla by být samoučelná, ale skutečně by měla vést také k určité změně myšlení v celé organizaci. To je vlastně také otázka interní komunikace. To znamená, pokud chci, aby náš cíl snižování odpovídal těm ambiciozním cílům, tak také potřebují určité manažerské, obchodní a politické vedení, které se stotožní s těmito cíly a potřebují také zaměstnance, kteří opravdu vědí, že vlastně je záležitosti každého, aby se zúčastnil prosazování těchto cílů s využíváním co nejmenších prostředků pro dosahování efektivních cílů a myslím si, že toto by se komise také měla vzít za své budoucnosti. Potom je zde něco, co v té zprávě eh, konkrétně není uvedeno, ale o čem hovořila zpravodajka, to je, jsou vlastně ty cesty mezi jednotlivými pracovní, pracovišti parlamentu. Zde bych chtěla poukázat na jinou zprávu Evropského účetního dvora právě o těch cestách mezi Bruselem a Štrasburkem, a je určité usnesení Evropského parlamentu, že více než 70 nákladu tady s tímto souvisí, čili eh, také bychom se měli více zaměřit eh, na tyto záležitosti a eh, vypočítávat dopad těchto nákladů v souvislosti s těmi cestami mezi dvěma pracovišti. Ashworth. Děkuji, pane předsedo. Já bych na to chtěl navázat. Chtěl bych vyjádřit své překvapení nad tím, že ani zpravodajka, ani pan auditor se nevyjádřili k implikacím eh, toho, že parlament má dvě sídla. Paní Ayala Sender. Sí. Eh... Sí, muy bien traído, señor. Ah, pero el, el problema es que creo que las... Je to správné, paní poslankyně, ale eh, ta druhá otázka, která by se pak vynařila, takže eh, uhlíková stopa pro všechny eh, poslance, kteří jdou sem a tam, třeba i uh, Eh, jenom k jednomu jedinému sídlu, i to by i vytvářelo <laughs> uhlíkovou stopu, i to by bylo zatížením a eh, určitě by se to nevyřešilo jenom jedním sídlem. Nicméně děkujeme účetnímu dvoru za návrh tohoto nového prostředku, který nám nástroje, který nám umožňuje lépe identifikovat veřejné e, smlouvy a aby ty smlouvy byly transparentnější, aby byly uveřejňovány a tak e, nám umožní e, zjistit, že bude větší kontrola i z hlediska životního prostředí a tato kontrola by měla vést k dobrým výsledkům. A ráda bych ještě eh, vznesla jednu otázku. Eh, často se tážeme, zda eh, tento typ auditu o životním prostředí to je veřejné eh, eh, zakázky, instituce a tak dále, jestli může být eh, vylepšen a jestli může vést k nějakému zlepšení kvality a vytváření nových pracovních míst. Mezi mm, těmi, které předpokládáme, <clears throat> tam nešlo o vytváření nových pracovních míst, ale ani se nehovoří o tom, že by veřejné smlouvy eh, v institucích mohly mít jako přidanou hodnotu eh, zvýšení kvality v zaměstnanosti. To by mohlo být i předmětem budoucího hodnocení ze strany účetního dvora. Děkuji. Další kolegové ještě si přejí zasáhnout do debaty. Není tomu tak, tak eh, dáme slovo komisi aby komise mohla zareagovat. Mám tady uvedeno jedno jméno za komisi. Pan Bekej. Ještě předtím, než začnete mluvit, tak eh, bych vám chtěl říci, že paní předsedkyně eh, byla trochu překvapená tím, že vy jste z generálního ředitelství pro lidské zdroje a ne z generálního eh, ředitelství pro ochranu životního prostředí. Možná, že byste nám mohli vysvětlit, proč to máte na starosti zrovna vy, tuto zprávu. Děkuji, pane předsedo. Jenom abych vyjasnil tu první věc. Koordinace politiky EMAS v rámci institucí je na našem generálním ředitelství pro lidské zdroje. A proto jsem tady, já bych eh, komentoval tuto zprávu. Nejprve, ta obecná zjištění by to vítáme. Eh, ta zpráva ukazuje na oblasti, kde je možné zlepšit eh, výsledky, například eh, v spotřebě energie v budovách, ale dále je tady ještě prostor pro to, aby se snižoval, snižovala uhlíková stopa institucí a komise tedy eh, zváží tato doporučení. Evropská unie eh, je v popředí klimatických politik, to také potvrdila dohody, eh, dohoda Evropské rady, kde se stanovily cíle do roku 2030. Provádění těchto politik ale musí také probíhat v evropských institucích, musí to říkat všech zaměstnanců, a Evropská komise eh, chce dále rozšiřovat systém EMAS na všechny instituce EU. EMAS je nejlepší eh, způsob, jak snížit uhlíkový, uhlíkovou stopu evropských institucí. Vzhledem k velikosti komise a také k současnému rozpočtovému kontextu se EMAS bude postupně eh, provádět a bude to trvat až do roku 2018. A jestli eh, mohu, tak bych ještě chtěl okomentovat hlavní doporučení. To, že se tady navrhuje společný přístup pro všechny instituce, My si myslíme, že MSC je správný nástroj, který by měl vést ke snížení uhlíkové stopy. A proto zvážíme další rozšíření systému MS. Komise také chce formulovat vhodné politiky pro snižování emisí skleníkových plynů eh, na co nákladově nejefektivnějším způsobem a holisticky také při vědomí těch cílů do roku 2030. Jde tedy o to, jak zvolit řešení, které bude nejméně nákladné. A proto dává smysl, aby se to přijalo eh, na úrovni eh, celé Evropské unie a členských států, spíše než jen na úrovni jednotlivých institucí. Přestože evropská legislativa nestanovuje konkrétní cíle snižování emisí pro veřejné zprávy, tak eh, by měly být podniknuty další kroky na této úrovni, zejména rozšiřování systému EMAS. Co se týče harmonizovaného přístupu pro výpočet přímých a nepřímých emisí, komise je toho názoru, že právě implementace systému EMAS by měla vést ke eh, další identifikaci eh, emisí, jak přímých, tak nepřímých a jejich dopadů. Prosím, si a další institucionální spolupráce bychom měli eh, postupně dospět k harmonizovanému přístupu pro kalkulaci emisí. Evropské instituce by měly přejmout společný přístup pro kompenzaci emisí, kterým se nelze vyhnout. A hlavní prioritou komise je dosáhnout reálného snížení emisí a Uznáváme, že tady je další role pro tato kompenzační, eh, kompenzační programy, pokud eh, jsou kvalitní a certifikované. Například by se měl kompenzovat všechny eh, lety v Evropské unii. Jde také o to, jak eh, zaregistrovat všechny instituce do systému EMAS. Komise tom chce dále pokračovat, aby tam jednou byly všechny instituce. K zelené zadávání veřejných zakázek. Současná revize finančních nařízení a aplikačních pravidel a regulačního rámce vlastně stahovat na celý životní eh, cyklus. Také eh, přijmeme dokumenty, které by měly obsahovat pokyny pro provádění veřejných zakázek, ekologických veřejných zakázek. Už existuje pracovní skupina pro ekologické řízení a vede ho Evropský hospodářský sociální výbor. Co se týče redukcí emisí, o kterém hovořil, hovořila zpravodajka parlamentu, tak tady eh, si musíme uvědomit, že komise od roku 2005 snížila své emise o 84% vzhledem ke snížení spotřeby energie. To představovalo asi 60% v tomto období. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Perhaps uh, next we can go back to Mr. Balko to make his Pan Balko za účetní dvůr. Uh, Děkuji, paní, eh, pane předsedo. A, a rád bych eh, zdůraznil to, co eh, řekl říkala paní poslankyně o naší věrohodnosti. To se totiž týká i chování, které my eh, prokazujeme. Důležitost tohoto auditu eh, bude potom obzvlášť podstatná. Jak snížit emise? Kdyby parlament měl jenom jedno sídlo, tak by se to zredukovalo. O tom jsme diskutovali eh, ve dvou bodech naší zprávy v paragrafu v článku 41, kde se píše, že zvýšení emisí se eh, nutno eh, připsat právě eh, cestování parlamentu do Štrasburku a do Bruselu, právě protože sídlo parlamentu má tři místa. Ale je třeba to ještě proskoumat. Možná ten negativní dopad eh, Strasburku eh, na uhlíkovou stopu eh, je hodnocen příliš negativně. Podívejte se na poznámku 2021 na stránce 19. To poznámce se říká, že v roce 2012 cesta personálu mezi těmi třemi sídly byly 2,5%, se podílily 2,5% na celkové uhlíkové stopě zatímco eh, cesty eh, personálu po eh, letadlem byly 6,9 podílu teda na uhlíkové stopě, čili to, co říká paní poslankyně Senderova, jak tedy lépe zhodnotit toto, tento dopad těchto eh, zakázek zelených, tak myslím, že bychom měli vzít v potaz eh, ta doporučení, které máme v článku 7 na straně 39. Říká se, že ty zelené zakázky by měly být používané těmi institucemi všude tam, kde to je možné a tím by se lépe ochránilo prostředí a eh, bylo by možné tlačit na udržitelný rozvoj ale vzhledem k tomu, že to má také dopad na zaměstnanost a děkuji vám tedy za pozornost. Rád bych e, se e, zeptal zpravodajky, zda by to mohla schrnout. Takže paní Senderová má ještě jednu poznámku. Ano. E, abych mohla hovořit o těch kompenzačních prostředcích. Tam je doporučení eh, účetního dvora, které říká, že musíme vyrovnávat tyto eh, cesty eh, určitými kredity kompenzačními. Vy jste spočetli, co by to bylo, kolik by to obnášelo, protože je třeba vědět, jak vysoká by byla tato kompenzace. Čili nezajímá mě to doporučení, které jste přednesli, ale zajímá mě kvantifikovaný dopad. Petr Schoenberg se zabýval touto otázkou a má tyto informace, proto mu dáme slovo. Ano, máme, eh, máme eh, psaný text v té zprávě, který se týká tohoto věce. Od 54 dál eh, tam čteme, že parlament používá tyto kompenzace částečně. 30 těch zbytkových emisí. To je cena, která byla placená v roce 2011 a to bylo 90 tisíc eur. Mezitím eh, cena eh, ještě poklesla a to souviselo s tím, že trh eh, s uhlíkovými emisemi v současné době nefunguje příliš dobře, ale nejsou to obrovská čísla. Děkuji za tuto odpověď, takže zpravodajka by ráda ještě něco odpověděla. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat na závěr všem, kteří se podíleli na této diskuzi ke zprávě a ráda bych také znesla jednu krátkou otázku, a to na účetní dvůr. E, účetní dvůr řekl, že jste proskoumali 160 e, veřejných zakázek a ta kritéria eh, byla eh, malá, čili vy navrhujete eh, změnu nařízení a kdy k této změně tohoto nařízení můžeme očekávat a jak ta procedura bude vypadat. Nože eh, odpověď, eh, odpověď a potom bychom uzavřeli tuto diskuzi. Eh, chybí nám půl hodina a máme ještě jeden bod na našem programu dne, takže jenom stručně prosím. Ano, my jsme tento návrh přednesli v rámci revize našich finančních programů. A příští týden to upřesníme, čili jak eh, připomněl pan Válko eh, předcházejícím eh, projevu, je tady tato možnost. Tak děkuji. Říká pan předseda, děkuji vám za tuto zprávu, děkuji vám za tuto diskuzi. Pozměňovací návrhy lze podávat do března, do 3. března a diskuze bude 23. března a bude se hlasovat eh, na plenárce až poté, čili uzavíráme tento bod na programu dne a přecházíme k dalšímu a poslednímu bodu našeho pracovního dne a to je bod 12. Jedná se o iniciativa, která se týká eh, center excelencí Evropské unie a zda tedy mohou tato přispět k snížení eh, rizik biologických, nukleárních, chemických která, eh, kterými je ohrožena Evropská unie zvenčí. Já bych rád tedy nejprve předal slovo dvoru účetnímu a potom zpravodaji. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedu, jenom minutku, aby eh, všichni mohli opustit sál. But we can easily stay within the 30 minutes, no problem, hmm. I assure you. Určitě zvládneme tuto zprávu do 30 minut, které máme k dispozici. So, uh, thank you. Takže vám děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. A rád bych se soustředil na, eh, v, této, eh, v tomto mém projevu na eh, tři body. Začnu s obsahem tedy této zprávy a poté budu zkoumat dvě otázky, což to pod otázky vlastně auditu a potom přednesu poznámky a Velmi krátce to schrnu. Čili hlavním tématem je toto. Pomyslete si na eh, krizi eboli v západní Evropě. Eh, vzpomeňte si na používání eh, chemických zbraní v Syrii. Pomyslete na nelegální obchodování se zbraněmi na ISIS ve stři- na Středním východě a pomyslete na hranice v Africe které vlastně nejsou pravými hranicemi. Čili existují určitá centra excelencí, která by se měla soustředit právě na tento typ témat. E, tato iniciativa byla e, nastartovaná v roce 2010 komisí a rozpočet od roku 2010 do roku 2013 byl 100 milion eur. A A opatření, jediné a největší opatření eh, takzvaného nástroje stability byl eh, nastartován v roce 2011. To je eh, obecný rámec. Jaký je cíl? Cíl je, abychom posílili instituce těch zemí, které nejsou evropské, aby mohly čelit těmto rizikům. A to jsou rizika chemická, radiologická, nukleární a biologická. A e, tato rizika a toto ohrožení, pokud nebudou vyvážena, tak by mohla ohrozit bezpečnost i Evropské unie. Čili tato iniciativa je velmi ambiciozní. Jedná se o sedm center Eh, obecně, je tam sedm sekretariátů regionálních a jedná se o 40 zemí, které se podílí na této iniciativě. A řekl bych, že dodnes eh, bylo vypracováno 40 eh, jednotlivých projektů. Tak to je vlastně téma tedy tohoto bodu. Vy jste již citoval název tohoto auditu, čili já už nebudu opakovat to, co jste řekl, ale jsou tady tři podskupiny tři otázky, které eh, je třeba vzít v potaz uvnitř této skupiny, čili iniciativy se zakládaly na eh, bezpečné analýze situace před rokem 2010. Mohli bychom se na to ptát. Otázka je ano, ty předcházející programy, například TACIS, ty programy tady jsou, ale ty eh, vlastně spadají do dlouhodobé strategie. Je to iniciativa ze, spo, ze spoda eh, směrem vzhůru, je to tedy regionální věc. Čili na první otázku odpověď je ano. Byla tady velice eh, dobrá analýza situace v roce 2010. Přecházím k druhé podotázce. A eh, logistika této iniciativy umožňuje čelit těmto vytyčeným ohrožením? A řekl bych zhruba ano, ale ne zcela. A hned to vysvětlím. Můžete to přičíst i z dokumentu, který jsem předložil. Ta organizační struktura je velmi komplexní a i to je komplikované pro funkcionáře z účetního dvora. I ti eh, se s tím potýkají. Ale nebylo by možné eh, ji příliš zjednodušit, protože ta podstata problému je složitá a způsob, kterým komise to chce řešit, je také složitá a proto se tomu vyhnout nelze. Třetí otázka eh, je tu příliš mnoho zemí, které se podílí na této iniciativě. Udělám příklad. Například eh, rozpočet máme 100 milionů eur na období 2010 až 2013, ale také jsme řekli, že Zhruba 40 zemí se podílí eh, na této iniciativě, takže rozdělte 140 nebo 45 a eh, dostanete 2 miliony na jednotlivou zemi. Eh, něco přes 2 miliony. Takže mm, myslím si, že 2 miliony z rozpočtu Evropské unie na jednotlivou zemi možná není zrovna kritická eh, masa, abychom eh, zde nastartovali eh, něco, co by mělo hodnotu. Řekli jsme, že složitost této iniciativy je taková, že se jí nelze vyhnout, ale to znamená, že některé prvky této iniciativy zaznamenaly opoždění. Takže dříve, než bych uzavřel, tak se dotknu poslední otázky. To je, můžeme se ptát, byla aplikovaná eh, přiměřená struktura eh, manažerská a řekl bych, my jsme začali v roce 2010, jsme ještě vlastně v takové zahajovací fázi a ve zprávě říkáme, že ten systém eh, řídící platí ale eh, bylo zde mnoho potíží a překážek, které právě vyplývají ze složitosti této iniciativy. Bylo zde opoždění při aplikaci toho programu. Bylo velice těžké zorganizovat partnerské struktury v těch eh, zemích, které se podílí na této iniciativě a v některých případech například byly země, které eh, se neplně zaplnily, jiné země, které vůbec nepokryly tu iniciativu směrem od zdola nahoru. Čili eh, dostávám se k závěru. Eh, co eh, bychom mohli připomenout z této iniciativy především? Je to iniciativa, která začala v roce 2010, a to říkáme ve zprávě, a tato zpráva tedy hodnotí pouze vlastně potenciál té iniciativy v této fázi. Hovoříme tedy o tom kolik může nebo by mohla, kolik by mohla obdržet nebo čeho by mohla dosáhnout toto iniciativa. Ještě nemáme výsledky, abychom mohli posoudit její eh, účinnost. To by bylo předčasné. Čili o druhá otázka, zda iniciativa má eh, pozitivní eh, charakter. A to už jsem řekl je to, eh, tato iniciativa je vlastně součástí dlouhodobé strategie. Snaží se stimulovat spolupráce regionální, která je velice důležitá, ale není to tak automatická záležitost. Některé eh, země, já jsem například jel do Amamu, není to automatické, že eh, některé země sdílí kompetence a informace mezi sebou. Čili i v rámci jedného regionu k tomu nedochází. Je to opravdu velice eh, komplikované. Eh, OSN zasáhla a mohou tady být tím pádem i pozitivní výsledky. A potom. Ty iniciativy jsou také lokalizované v takových klíčových oblastech světa. A co je pro nás důležité? Je důležité, aby Tady eh, byl ten závazek, ta účast ze strany všech těch zemí a jde o to, aby ty závazky byly dodrženy. To je důležité pro příští období. A poslední otázka, poznámka, i když už částečně jsem se toho dotkl, eh, zdroje jsou rozděleny mezi jednotlivé země, mezi mnoha různých zemích a mezi mnoha regionů. A tady je nebezpečí, že se tedy v důsledku potom ten konečný dopad trochu rozředí. Čili myslíme si, že komise by mohla eh, přemýšlet o možnosti koncentrovat trochu tuto iniciativu v budoucnosti. Tak to je, pane předsedo, zhruba všechno. My jsme nemohli hodnotit účinnost a výsledky tohoto programu, protože jsme ještě ve fázi počáteční, ale hodnotili jsme jenom potenciál tohoto programu. Já Eh, odkazuji na kapitolu 3. Každopádně to eh, je v tom obecném programu eh, účetního dvora. A myslím si, že za takové dva, tři roky budeme mít follow-up tohoto hodnocení a budeme moci budeme se moci soustředit ne na strukturu té iniciativy, ale budeme se moci soustředit na účinnost na eh, performanci tedy tohoto projektu, protože to bude projekt, který už bude ve funkci několik let a budeme vidět, jaké eh, pozitivní výsledky eh, tento program dosáhl. Tam, kde jsem se toho dotkl, už ISIS, zbraně a tak dále. Tak děkuji vám za pozornost. A děkuji vám za váš příspěvek a nyní dám slovo zpravodaj a potom Eh, paní eh, Senderové a ostatním, kteří si přejí eh, o tom něco říci. Ehm, těžko bude navazovat na vyčerpávající zprávu pana Pixtena, protože ehm, ta zpráva není příliš rozsáhlá. Nicméně rád bych zdůraznil některé body, které jsou z hlediska našeho výboru důležité. Na úvod bych rád poděkoval Evropskému účetnímu dvoru i všem kolegům za přípravu jak té zprávy, tak mé zprávy pro výbor ehm, zpráva evropského účetního dvora se zaměřuje na zhodnocení iniciativy evropské unie kterou se prostřednictvím středisek excelence snažíme snížit chemická biologická jaderná a radiologická Eh, rizika. Eh, jak bylo již zmíněno eh, iniciativa vznikla v roce two thousand and ten a proto je velmi obtížné hodnotit výsledky projektů které provádí v jednotlivých regionech a proto se musíme zatím zaměřit jenom na efektivitu instrumentů které, kterými vládne a ne výsledky projektů Eh, to, eh, že vznikla v roce 2010, eh, také znamená, že bychom se měli ještě v tomto volebním období našeho parlamentu vrátit znovu a projednávat právě výsledky jednotlivých projektů, protože to bude důležité z hlediska našeho fungování. V letech 2010 až 2013 měla iniciativa rozpočet 100 milionů korun a je financována prostřednictvím nástrojů stability hlavní dvě připomínky evropského účetního dvora se soustředí eh, na technickou odbornost regionálních eh, sekretariátů regionálních středisek eh, které jsou pod hlavičkou spojené evropské služby pro vnější službu a european aid a také na nedostatečně aktivní roli delegací evropské komise v jednotlivých partnerských zemích. vzhledem k těmto dvěma bodům tato zpráva navrhuje eh, asi tři opatření ke kterým bychom měli eh, diskutovat nebo která bychom měli přijmout jako výbor. za prvé zapojení partnerských zemí nejenom do výběru projektů eh, při jejich zahajování ale také při jejich realizaci to považuji za klíčové z hlediska fungování Eh, této iniciativy. Ehm, také bychom měli apelovat na co nejrychlejší nebo co nejkratší dobu mezi eh, vznikem ehm, nebo zahájením projektů a jejich realizací, což může být vzhledem k rizikovosti ehm, nebo k těm rizikům, na která se soustředíme, eh, klíčové. A také posílení toho, aby iniciativa fungovala ze spoda nahoru, tak aby partnerské země se mohly podílet aktivně na identifikaci problémů a jejich následném řešení. Eh, některá ta riziková místa byla zmíněna eh, nejsou to jenom africké země ale i země eh, po rozpadu sovětského svazu Ehm, nebo země v blízké, na Blízkém východě. Ehm, samozřejmě ta biologická eh, rizika nejvíc ehm, leží v Africe. Obecně lze říct, že eh, fungování středisek excelence je efektivní, ale eh, lépe bude zhodnotit fungování právě až po vyhodnocení projektů v následujících letech. Očekával bych někdy mezi lety 2016 až 2017. Děkuji. Děkuji, pane Poche, za skvělou zprávu a nyní dávám slovo paní Ayala Sanders. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná. Chtěla bych poděkovat panu Pinkstenovi za jeho zajímavou prezentaci a také bych ráda eh, položila otázku. Slyšeli jsme zde, vyslechli jsme prezentaci, takovou poměrně zjednodušenou, kde se hovoří o 100 milionové částce korupce a tak dále. Domnívám se, že je to poměrně zvláštní, protože ono to vlastně neodpovídá zcela té situaci. Jsou z eh, projekty na 4 miliony, na 6,5 milionů, projekty, které jsou menší nebo větší a chtěla, ráda bych se zeptala, zda na prostřednictvím této, tohoto zjednodušení si můžeme být jistí, zda ty fondy, ty prostředky, já uvádím ten příklad těch 6,5 milionů opravdu odpovídají té celkové obálce 100 milionů milionů euro. No samozřejmě záleží také na školení na, a já si myslím, že cílem, cíle projektu jsou různorodé a byla bych ráda, kdybychom v budoucnosti dostali možná trošku konkrétnější, přesnější informace. Potom se zmiňujete o začátku programu v roce 2010 a říkáte, že dnes analyzujeme pouze vlastně potenciál, že to není audit výsledku. Čili bych ráda položila otázku, proč účetní dvůr se rozhodl, že zahájí audit o programu, ale audit, který se netýká týká výsledku, ale potenciálu toho programu. To kladu si otázku. Proč? Protože už více několik měsíců hovoříme o auditech, týmy, které byly vytvořeny v zemích, které nejsou jednoduché, tak bych se chtěla zeptat, proč se nezabýváme více, více zabýváme některými projekty a ne jinými. Jaké jsou tedy z toho konstruktivní závěry, které bychom z toho všeho mohli vytěžit? pokud je nám říkáno, že delegace Evropské unie by měla být více zapojena, ano, ale to je takové obecné, nic to neříká. Byla bych, chtěla bych si být jistá, že využíváme opravdu eh, ty eh, prostředky co nejlépe a chtěla bych mít i o tom hodnocení konkrétnější. Javo. Děkuji, další pan Javo. Nem a szót, elnök úr, elsőként én is szeretnék köszönetet mondani a Já bych chtěl poděkovat eh, zástupci účetního dvora, Pinkstena, který provedl tento audit, a panu Spravodajovi za vynikající materiál. Myslím, že je to velmi eh, důkladný materiál a zo, dobře také zohledňuje to, že tady eh, auditujeme čerstvý eh, relativně program a udělat to musíme, ale neměli bychom zapomínat na to, že vlastně nejsme schopni auditovat vlastní výsledky, ale spíše tu strukturu, jestli to je funkční, jestli je to proveditelné a myslím, že pan zpravodaj to řekl naprosto správně, že eh, ta struktura je dobře nastavená, ale budeme muset se ještě podívat na to, jestli se daří dosahovat výsledků při snižování těch rizik a to uvidíme teprve později eh, v budoucích auditech. Vy jste také eh, hovořil o tom, a to je ve vaší zprávě, že mohou vzniknout eh, problémy eh, vyplývající z toho rozsahu, protože když se to bude týkat příliš mnoha států, tak eh, ty prostředky nebudou stačit a to potom zpomalí, zpomalí provádění těch projektů. Nicméně velmi eh, těžce se bude, bude omezovat ten rozsah rizik, která chceme řešit, protože se mohou vyskytnout v nejrůznějších místech. Může eh, vypuknout ebola v západní Africe, chemické zbraně na Blízkém východě nebo bývalém Sovětském svazu. A ta rizika jsou eh, rozšířena po celé země kouli a jenom těžko se nám bude předem něco vylučovat, na co bychom se nechtěli zaměřovat. Takže já na jednu stranu souhlasím s tím, že by možná ten přístup měl být zaměřenější vzhledem k těm zdrojům, které jsou k dispozici, a na druhou stranu se to bude velmi obtížně předem určovat, koho nebo které oblasti z toho vyloučit a kde by se také mohla potenciálně vyskytnout určitá rizika. A je to samozřejmě větší části organizační a organizační audit já bych chtěl ale ještě upozornit na ta jaderná rizika. Tady se velmi těžce spolupracuje. Eh, v oblasti výzkumu všichni víme, že jaderné programy jsou citlivou záležitostí pro každý stát, který to provádí, nejenom pro evropské státy. A velmi těžko se získávají poznatky nebo jakékoliv informace o externím výzkumu. Teď eh, rozhodně nemám na mysli jenom iránský jaderný program, ale mám na mysli i státy, se kterými má Evropská unie dobré vztahy, tak i od těch se těžko získávají nějaké validní informace o jejich programech. A Otázkou je, jestli tedy máme přesnou, eh, přesný přehled o té situaci, zejména v podsovětských státech nebo v Rusku samotném. a víme, že to hodnocení eh, těch potenciálních jaderných rizik můžeme dělat pouze na základě přesných informací a o zařízeních v Rusku. Je důležité eh, si udělat obrázek o státech eh, mimo EU, také bychom se měli uvědomit, že členské státy Evropské unie mohou Eh, identifikovat sami nějaká rizika, například jaderný odpad nebo použité palivo. Eh, které se odváží do Ruska. Například Maďarsko to tak dělá. V loni v létě se odvezl jaderný odpad z jaderné elektrárny v Maďarsku přes Ukrajinu. A úplně nakonec chci říci, že to je také riziko, které vytvářejí členský stát, členské státy a to by také měly předmětem těchto kontrol. Děkuji vám. Pan Vandemír za komisi by také mohl stručně se k tomu vyjádřit. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Spravodajovi, panu Ochšemu za tento pracovní dokument. Já jsem na tom spolupracoval se svými kolegy z EAS. A to je důležité. Eh, my musíme také postupovat eh, diplomatickými kanály, nejenom těmi technickými. Komise přijímá všechna doporučení, jsou velmi užitečná. Myslím, že by nám mohly eh, pomoci při dalším Eh, provádění této iniciativy. Ta iniciativa zahrnuje 8 regionů, eh, pokývající hodně států, ale musí, musíme eh, uvědomit, jaká je povaha těch problémů, které řešíme. To tady už popsali předchozí řečníci. Iniciativy se netýká jenom EBRN, ale také se týká Eh, různých eh, eh, zločinných nebo jiných technických incidentů. My bychom se samozřejmě více chtěli zaměřit na státy evropského sousedství, jak už bylo řečeno předchozím řečníkem, když se podíváme na ebolu nebo jiné otázky, které eh, nepocházejí z našeho sousedství. V tomto případě to byla západní Afrika tak bychom měli být opatrní, abychom to příliš úzce nezaměřovali, protože bychom mohli eh, ignorovat některé velmi důležité jevy. Je to mnohem propojenější, než eh, někteří by si chtěli myslet. A chtěl bych zopakovat například ten příklad eboli, kde eh, to vyšlo najevo velmi jasně. Co se týče jaderných eh, rizik, tady také máme eh, Eh, určité eh, aspekty, které se musí zohlednit, například eh, civilní ochrana, jaderná bezpečnost, nebo například to, aby pohraničníci na Ukrajině měli vybavení, které by jim umožnilo odhalovat jaderné materiály a to už bylo uděleno, to je praktický výsledek této iniciativy. Další praktický výsledek je to, že eh, jsme umístili tři mobilní laboratoře v západní Africe, které jsou plně funkční a které tam eh, každý den eh, dělají svou práci, odhalují virus a snaží se pomáhat lidem, kteří jsou postiženi, kteří se tím zabývají. Nejsou to pouze ty mobilní laboratory, je to také školení a budování kapacit, které dlouhodobější a které eh, eh, to doprovází. To jsou všechno příklady praktických výsledků, které jsou velmi matatelné a to tady také bylo řečeno. To eh, všechno to také ještě doplňuje ten program na zničení chemických zbraní v Syrii. Na to šlo 12 milionů eur, které mělo pomoci té mezinárodní organizaci, která to eh, zlikvidovala. Chtěl bych ještě zdůraznit eh, pár klíčových věcí, o kterých hovořil pan zpravodaj. Je to všechno na dobrovolném základě, proto to trvá velmi dlouho, než ty státy se zvyknou na tento způsob spolupráce. Rozhodně to není jednoduché, to říkal pan Rovněž eh, v těch zemích vůbec eh, mít nějaký systém výměny informací, budovat důvěru s těmi eh, institucemi a také se sousedními státy. CBRN nemůže být prováděno těmi státy samotnými, musí se to dělat v rámci regionálního přístupu a to je také hlavní smysl, jak můžeme vzájemně se informovat o naší situaci a Eh, zvládat tyto problémy řešení. Ten regionální přístup je velmi důležitý v této iniciativě. A ke struktuře, ano, my eh, eh, spustíme další tender na posílení odborných kompetencí a musíme si uvědomit, že tady to hraje velmi důležitou roli v poskytování technické odborné pomoci. A teď k udržitelnosti. Ano, to je slogan pro rok 2015. Měli bychom mít více místních eh, odborníků, kteří se budou zapojit do této práce. Už jsme vydali nové instrukce pro no, tyto pracovníky, jak také měli zůstávat další eh, místní odborníky a samozřejmě, že i máme náš vlastní tým, který by eh, se měl pomáhat s prováděním administrativních reform v těchto zemích, aby spolu dobře spolupracovali. Ještě eh, všechny připomínky ty se managementu, ty eh, přijímáme. My jsme upustili do toho přístupu v tzv. šaržích a teď se snažíme projekty spouštět v okamžiku, kdy jsou připraveny. A i koordinace se dále posílí. Děkuji. Máme už jenom eh, pár minut a já vidím, že účetní dvůr chce také zareagovat tam pan Tinkson. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že mi na to pár minut stačí. Já bych chtěl zareagovat na ty zajímavé otázky, které jsme dostali. Chtěl bych poděkovat eh, členům výboru. Ty otázky byly velmi relevantní. Paní Ayala Sender Eh, hovořila o těch eh, částkách a ověřila se ty údaje, ty jsou v příloze 5, tam je z nich projektů. A potom je tam řada projektů, které jsou nad 2 eh, miliony eur, ale potom je tam dlouhý seznam projektů s mnohem menšími částkami. Ale myslím, že i tak to je odůvodněné, a to proto, že je možná eh, potřeba to více zaměřit. To bylo řečeno už v tom prvním doporučení a to doporučení komise akceptovala. Takže to, že to komise akceptovala, znamenalo, že jsme na to dobře upozornili, ale vy jste také to správně tam identifikovala. A teď to dvěma eh, poslancům, kteří se na to ptali. Načasování auditu bylo velmi eh, důležité. A proč? Ta iniciativa byla spuštěna v roce 2010 bylo to eh, velmi ambiciozní a komplikovaná iniciativa. Pokud bychom pouze provedli eh, ten audit v roce 2016 nebo 2017, tak by tady byl žádný prostor pro opr- nápravná opatření. A proto jsme se podívali na institucionální systém, na ten mechanismy, abychom mohli adresovat naše doporučení komise a tam měla čas na provedení zlepšení. A proto jsme také navrhli, aby za dva až tři roky, a jak to říká také pan zpravodaj, abychom se podívali na výsledky a efektivnost. A to je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji, že jste byl tak eh, stručný. Pane Poche, máte na to eh, minutu, jenom dvě věty. Já bych byl rád, kdyby Evropská unie byla bezpečnější v příštích letech a aby si více uvědomovala eh, prospěšnou práci této iniciativy. Ano, myslím, že ta debata byla velmi užitečná, škoda, že na to jsme neměli více času, ale termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. Úru, 3. března přijetí na výboru 23. března a e, hlasování na prvním zasedání 2. dubna. Tolik končí naši schůzi, příští schůze bude 26. tohoto měsíce.